Vážení kolegové, zahajme dnešní jednání. Chtěla bych eh, přivítat všechny eh, ty z vás, kteří přišli až na tuto část eh, zasedání výboru AFKO. Možná, že si zasloužíte, abych vás informovala o tom, že už jsme Eh, v našem výboru od začátku našeho mandátu se věnovali s velkým zájem eh, otázkám, <clears throat> které souvisejí s tím, co nefunguje v Evropě a jsme přesvědčeni, že jsme schopni zlepšit architekturu Evropské unie a také její fungování tím, že využijeme lépe ten potenciál, který eh, existuje v současných smlouvách. Kromě toho eh, si myslíme, že je také potřeba se podívat ještě dál za horizont těch současných eh, smluv, podívat se na to, jakým způsobem bychom mohli eh, zlepšit plnění toho, co očekávají občané od Evropské unie, jakým způsobem můžeme také zlepšit postavení Evropské unie v současném světě, tak aby abychom skutečně vycházeli z demokracie, z efektivní práce evropských institucí a také eh, se věnujeme otázkám zlepšení spolupráce mezi nejrůznějšími úrovněmi eh, vlády a řízení Evropské unie, začínáme na té místní úrovni až po tu úroveň nadnárodní. To všechno souvisí také s budoucí vizí eh, kterou máme ohledně eh, budoucí architektury Evropské unie. Takže se díváme do budoucnosti hlavně z pohledu vlastní architektury Evropské unie. Eh, věnujeme se tomu, jakým způsobem funguje eh, Evropská unie, jakým způsobem se vyvíjela, ale nevěnujeme se jednotlivým politikám, protože si myslíme, že Eh, pochopitelně to představuje další velký úkol, eh, to znamená upravit eh, vlastní obsahy jednotlivých politik, tak aby to odpovědělo tomu, co v Evropě potřebujeme. Tím se dostáváme k dnešnímu zasedání, protože v současné době ukončujeme práci na dvou zprávách. Obě tyto zprávy již byly finalizovány, budeme o nich hlasovat 8. prosince letošního roku a doufáme, že eh, na začátku února eh, budou eh, tyto zprávy pod, představovat podklad pro plenární zasedání, na kterém bychom měli hovořit o tom, jak vnímá Evropský parlament možnost dalšího budoucího vývoje v kontextu tedy toho celkového vývoje. Zabýváme se stanoviskem parlamentu, ale budeme mít k dispozici také Bílou knihu Evropské komise. Doufám také, že budeme Eh, mít už také nějakým způsobem implementovanou tu bratislavskou cestovní mapu, která je vnímána jako jedno z možných řešení pro současné krize. A eh, doufám také, že budeme mít eh, dobrou diskusi mezi jednotlivými institucemi, jejichž cílem je udělat z Evropy lepší místo. Čili dnes bychom eh, rádi zahájili diskusi, eh, přičemž eh, tuto diskusi uvedou dvě významné osobnosti. Za prvé bývalý ministerský předseda Itálie Mario Monti, profesor Mario Monti byl také komisařem, dvakrát dokonce, měl vždy na starosti velice důležitá portfolia Kromě něho tady máme Antonia, Antonia Vitorina, který také byl e, komisař pro spravedlnost a vnitřní záležitosti. E, byl také e, ministrem obrany v Portugalsku, také pracoval v ústavním soudu v Portugalsku, takže máme skutečně mezi námi dvě osobnosti, které přispěly k vývoji Evropy. Uh Teď bych eh, ráda dala slovo Antonio Vitorinovi, aby řekl něco na úvod. A předpokládám, že nás bude velice inspirovat eh, svým eh, eh, příspěvem. Paní předsedkyně, členové poslanci, členové poslanci Evropského parlamentu i národních poslanců, národních parlamentů, chtěl bych nejprve říct, že jsem velice rád, že jsem byl pozván na dnešní schůzi a o to více, že společně s Mario Montim. Chtěl bych říct, že i Eh, dalších několik desetiletí jsme připraveni pracovat na budoucnosti Evropy. Eh, myslím si současně s tím, že bychom měli být velice pragmatičtí a že bychom si eh, měli uvědomit, že ty současné krize vlastně jsou určitou polikrizí, kterou v současné době prožívá Evropská unie. Jsou jiné než ty předcházející krize Vždy eh, jsme si říkali, že z každé krize vyjde Unie eh, silnější, zatímco v současné době skutečně eh, tady nám hrozí potenciální dezintegrace poté, co se rozhodli Britové odejít z Evropské unie. Eh, je potřeba tedy věnovat velkou pozornost všem těmto úkolům a je předpokladem pro jejich řešení to, abychom eh, obnovili vzájemnou důvěru mezi členskými eh, státy. Ty krize vedly totiž k určitým rozpadu, došlo k určitým třením a to všechno znamená, že v současné době potřeba znovu obnovit politický konsenzus. Eh, v současné době jsme svědky toho, že se vytvářejí určité regionální skupiny, sever proti jihu, východ proti západu a tak dále. A to jsou všechno velice negativní známky, které mohou být neblahé pro budoucnost evropského projektu. Eh, chtěl bych ale říci, že eh, před příštími evropskými volbami nebude asi politická vůle eh, zavádět nějaké relevantní změny do stávajících smluv. Proto si myslím, že bychom se měli soustředit hlavně na maximální využití potenciálu, eh, který nám dávají ty současné smlouvy. A existuje celá řada věcí, které stále ještě můžeme v této oblasti udělat hlavně v té oblasti těch politických priorit. Přitom je potřeba mít na paměti, že politické možnosti, politické alternativy mohou vyžadovat určité přizpůsobení institucionální. Nejprve bych se chtěl soustředit na dokončení ehm, ehm, měnové unie Eh, myslím si, že má pravdu kancelářka eh, Merklová, která řekne, pokud selže eh, euro, tak může selhat celá Evropská unie. A proto si myslím, že toto by měla být naše hlavní priorita. Je potřeba dokončit hospodářskou a měnovou unii. To znamená podle mého názoru dvě věci. Za prvé musíme dosáhnout rovnováhy mezi svrchovaným přístupem a e, sdílením vlastně rizik. E, to souvisí také s bankovní unii, která musí být ještě dokončena. Podle mého názoru jsme, e, myslím, už došli dost daleko, ale to sdílení rizik v té bankovní unii stále ještě je potřeba dále rozvíjet. Já Například hovořím o tom fondu pro řešení problémů a také hovořím o těch garancích eh, eh, pojištění účtu. Vkladů, pardon. Pochopitelně je potřeba nezapomínat na to, že se, že se může dostavit zpátky ta eh, evropská krize, Vzhledem k tomu, že bankovní systém by mohl být příliš křehký, eh, tak jak jsme to svědky v řadě členských zemí a jsem opatrný, nebudu tady zmiňovat, které státy mám na mysli. Druhá věc, eh, kterou je potřeba říci, je, že musíme zahájit velice zásadní diskusy o tom, jakým způsobem funguje ten evropský mechanismus stability. Myslím si, že je potřeba eh, mít na paměti to, že se jedná o instrument, který máme k dispozici k tomu, abychom eh, mohli řešit asymetri, asymetrické šoky a to z krátkodobého hlediska. Eh, jestliže dojde tedy k nějaké nehodě, potom právě tento mechanismus musí být daleko pružnější a daleko efektivnější nástroj eh, proto, aby jsme tím dokázali, že skutečně jsme odhodláni zajistit stabilitu eura a je to něco, co nemůžeme nechat pouze na Evropské centrální bance. A to navzdory tomu, že Evropská centrální banka v současné době dělá všechno, co může, tak, aby zajistila budoucnost naší společné měny. Čili ten první blok v podstatě znamená dokončení EMU Eh, a to souvisí také s tím sdílením rizik. Ten druhý blok potom je vrátit se k ekonomickému růstu a obnovit tu cestu směrem ke konverzi. Já souhlasím s těmi a myslím si, eh, že eh, jsou takový mezi evropskými poslanci, že se o tom bude hovořit v prosinci, bude hlasovat v prosinci na plenárce. Eh, já si myslím, že potřebujeme mít nový postoj eh, k tomu, abychom nějakým způsobem kombinovali ty makroekonomické věci a efektivity eh, efektivitu provádění doporučení, která jsou specifická pro jednotlivé země. To souvisí s tím národním vlastnictvím programů, které povedou k národním reformám což neznamená pouze posílení důvěry mezi státy, ale také to znamená posílení e, role národních parlamentů. Jestliže tyto věci se mají převádět do národní legislativy, tak e, všechny tyto zásadní věci e, mohou právě oni prosadit, protože pokud se národní parlamenty nebudou těmto věcem věnovat, tak potom efektivita těchto reform bude <clears throat> oslabena. K tomu bych ještě chtěl říci, že z mého pohledu Eh, si myslím, že vlastně ten úkol, ta výzva je dvojí. Na jedné straně musíme se eh, přesunout od toho současného přístupu eh, k novému systému pobídek, které vyústí ve, strukturální, ve strukturální reformy. Tyto pobídky by nám měly umožnit Eh, vrátit se k tomu tradičnímu využívání, struktur, využívání strukturálních fondů. Myslím si, že tento eh, tradiční přístup se eh, pomalučku blíží ke konci a jestliže chceme podpořit ekonomický růst, musíme se obrátit na strukturální fondy a na další možnosti financování. Nebudu o tom hovořit dále, protože vím, že Mario Monti po mně bude o těchto věcech hovořit. Eh, a On právně by měl nám eh, pomoci najít nové vlastní eh, zdroje v Evropské unii, ale já osobně se domnívám, že tyto finanční instrumenty by měly být zaměřeny na podporu strukturálních změn tak jak se objevují v těch národních programech reform. E, myslím si, že Evropská unie, Evropský parlament musí mít možnost se vyjadřovat a sledovat e, tyto věci e, současně s tím, ale instituce a hlavně komise a také Eurogroup by měly být daleko více pro proaktivní při posuzování dopadu všech těchto programů, národních programů reform. Pokud budeme mít koordinaci na úrovni Evropské unie, tak to nemůžeme vnímat eh, jako něco, co je jenom dodatkem k těm jednotlivým národním reform, reformám eh, je potřeba se podívat na ten celkový dopad všech těchto věcí Eh, na hospodářskou politiku eh, v eurozóně jako takové. Myslím si, že to nám zatím chybí a komise by v této oblasti měla být daleko proaktivnější. Eh, na závěr řeknu něco o Eh, dopadu, eh, jaký to bude mít na instituce. Myslím si, že jestliže má být zpráva a řízení celé eh, této oblasti efektivnější, bude potřeba vytvořit trvalého prezidenta euroskupiny. Myslím si, že potřebujeme mít určitou konkrétní tvář. Potřebujeme mít někoho, kdo bude zodpovědný, kdo bude a kdo bude kontrolovaný příslušným způsobem. Někteří lidé se domnívají, a možná, že mají pravdu, že bez změny ve smlouvách je možné vytvořit eh, takovou, takovéhoto eh, eh, stáleho prezidenta nebo předsedu euroskupiny, který by potom měl na starosti hospodářskou a monetární politiku, měnovou politiku. Já nebudu hovořit teď o právních věcech, které s tím souvisejí, to nechám na odbornicích, ale chtěl bych říci, že takový to prezident nebo předseda by potom byl zodpovědný Evropskému parlamentu hlavně speciálnímu výboru eh, Evropského parlamentu, který má na starosti to, co se děje v eurozóně a současně s tím by to měl být člověk, který také eh, hovoří se zástupci národních eh, parlamentů, když se bude hovořit o těch hlavních cílech těchto reformních programů. Nemyslím si, že potřebujeme nějaké nové orgány, myslím si, že můžeme vycházet z toho současného Eh, právního rámce, hlavně ze článku 17 eh, fiskálního kompaktu. A je potřeba si také uvědomit, že ty, ten existující eh, rozhodovací projev je na dvou úrovních Eh, na jedné straně to ekonomická a měnová eh, politika, která je nedostatečně pružná. Měli bychom si uvědomit, že eh, to nechceme pochopitelně ještě dělat složitějším, to, jakým způsobem se dělá, dělají rozhodnutí, obzáštěné v dobách krizí, kdy potřebujeme skutečně tyto věci řešit urgentně. Čili <clears throat> to jsou mé úvodní připomínky. Já bych chtěl ještě jednou zopakovat, že vám strašně moc chci poděkovat za to, že jste mi dali možnost zde vyjádřit názor k těmto věcem a to před takto významným publikem. Eh, a chtěl bych vám všem poděkovat za trpělivost, kterou se vyslechli mé poznámky. Děkuji, můžu na vás mít jednu otázku, kterou jste možná eh, ode mě nečekal. Ale vzhledem tomu, že vy jste se zaměřoval nejvíce na eurozónu, tak se vás chci zeptat, eh, která instituce by mohla nejlépe zajistit, že v takové situaci, kdy bude pokračovat integrace eurozóny hlouběji, by mohla zajistit existenci mechanismu, který by měl eh, udržet fungující vnitřní trh, tedy i těch eh, členských zemí, které nejsou v eurozóně, a aby existovala konsistentnost mezi politikami, které aplikuje eurozóna a těmi, které se aplikují ve zbytku Evropské unie. A to s cílem vyhnout se nějaké diskriminaci, řekněme. Kdo by toto měl být na starosti? Já na to velmi rád odpovím. Hospodářská měnová unie je politikou Evropské unie a to přesto, že jsou tady dva státy, které mají výjimku a pravděpodobně za dva roky z té výjimky zůstane jenom jedna z těch výjimek zůstane jedna, ale eh, je tady jenom eh, několik států, které splňují kritéria pro vstup do eh, měnové unie, ale i tak legislativní pravomoce pro politiku Evropské unie má rada a parlament. Je to naprosto standardní legislativní postup, ale ty právní záruky nebo soudržnost celého tohoto projektu, i ty podmínky pro vstup dalších, ty na to by měl dohlížet eh, zákonodárce, tedy rada a parlament. Z politického pohledu potom si myslím, že aby nedocházelo k diskriminace, aby byla zajištěna politická soudržnost, tak tím orgánem by měl být Evropský, Evropská rada. Já jsem doufala, že řeknete Evropská komise, ale i tak vám za to odpověď děkuji. A to je možná dobrý výchozí pod pro eh, vaši prezentaci, pane Monty. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Ano, i eh, pro mě je obrovskou poctou tady eh, moc dnes vystoupit a obrátit se na členy vašeho výboru. A jsem také velmi rád, že jsem tady s Antoniem Vitorínem, mým přítelem. On pravděpodobně ještě bude několik desetiletí bojovat za udržení Evropské unie Eh, o něco déle než já, ale každopádně k eh, tomu asi přistupujeme stejně. Já souhlasím s tím, co jste říkala vy, paní předsedkyně, ale co říkali Antonio o tom, že jsme nuceni lépe využít potenciálu, který nabízí současná Lisabonská smlouva. A myslím, že tady je dost velký prostor, který bychom mohli využít. A já si dovolím k tomu si několik eh, věcí, už v té oblasti, o které hovořil Antonio Vitorino, jde o hospodářskou zprávu a řízení. Ale samozřejmě, že zaměření tohoto výboru je spíše eh, dívat se na možné reformy Lisabonské smlouvy. A proto si dovolím říct si ještě několik věcí v tom ohledu. Podle mě je naprosto pravda, co říkal Antonio Vitolino, že nicméně na rozdíl od něj musím říct, že já nejsem odborník na ústavní e, záležitosti. Já, jak víte, společně s Michelem Barnierem jsme byli členy Evropského konventu, takže on tomu rozumí skvěle. A samozřejmě i to jsou důležité věci. Chci souhlasit s tím, že abychom plně využili potenciál Lisabonské smlouvy, a abychom měli adekvátní ekonomickou politiku, tak je potřeba vybudovat hlavně vzájemnou důvěru mezi jihem a severem Evropské unie, mezi západem a východem. A instituce, ve které já jsem měl tu čest 10 let sloužit, tedy Evropská komise, no, Zvláště dnes se ráda prohlašuje za politickou komisi. Někteří také tak říkají. Se chce zaměřit na tu politickou práci, což podle mě nutně neznamená nebo nepovede k větší flexibilitě nebo vyváženosti kompetencí. Jde spíše o to, jak komunikovat eh, s vedoucími představiteli členských států na politické úrovni, a to bez nějakého pocitu podřízenosti. Je potřeba je přesvědčovat, tedy ty lídry členských zemí, a to o tom, že je řada věcí je rozděluje, ale že to je často přeháněno. Já si myslím, že ta vzájemná důvěra je velmi důležitá, to tím spíš, že dochází k interakci různých eh, předsudků. Když se podíváme na ty tři klíčové pilíře hospodářské politiky na úrovni Evropské unie, tak podle mě je nejvíce potřeba sdílený závazek ke dvěma věcem. Jednak je to integrace vnitřního trhu ale také eh, hospodářský růst. A ten rámec pro ekonomickou politiku, který Evropská unie má, má-li dosáhnout tohoto cíle, tak nepotřebuje nějakou zásadní reformu, ale je potřeba zlepšit jeho fungování a podstatně podle mě znamená to, že se zaměříme na ty mnohem důležitější věci, než ty, které jsou například obsaženy v té eh, zprávě pěti prezidentů. A to hlavní zlepšení by mělo spočívat v tom, že se zaměříme na ty přetrvávající překážky, eh, které brání jak integraci, tak hospodářskému růstu. A to proto, že ty mají své příčiny v eh, rozdílných politických kulturách. Tohle mého názoru tady jsou tři eh, příčiny napětí. Jednak je to, to napětí mezi integrací na trhu, ale potom jsou to ty sociální, národní eh, tlaky, které tomu brání. A to je napětí, které brání tomu, aby se dokončil vnitřní trh a vede to k menší míře integrace a k nižšímu růstu. Potom je tady napětí mezi fiskálními pravidly a flexibilitou. Toto napětí zase vede k vzájemné nedůvěře. Opírá se to o dva faktory. Jednak je to ten zeměpisný faktor, tedy sever a jich, ale také ehm, to naráží na rozdíl mezi kulturami, na tu ehm, spíše statistickou, ehm, etatistickou politikou Německa a tou laissez politikou anglosaskou. Potom to celkově brání například eh, tomu, aby se více investovalo a například, aby se plně využilo potenciálu Junckerova plánu. A to třetí napětí, nebo příčina toho napětí, a tím já jsem se nedávno době zabýval, je rozpor mezi těmi takzvanými čistými plátci a čistými příjemci z rozpočtu EU. To je také eh, napětí, které vzniká už ze samotné existence evropského rozpočtu, který je eh, zastaralý, že strukturální výdaje nejsou transparentní, je to nedemokratické a je to regresivní eh, v tom, jak je financován. Mým snem by bylo, aby komise, která se považuje za politickou komisi v tom ušlechtělém smyslu slova, což nemá znamenat, že se vněšuje do politiky, by měla se se členskými státy zamyslet nad tím, jak by mohly najít nějakou společnou půdu. Já si myslím, že to je možné a že by se na to mohla, mohla vybudovat ta důvěra, která by potom vedla k hlubší integraci a k hospodářskému růstu. Já bych si dovolil uvést jenom eh, několik náznaků toho, co by se v tom smyslu mohlo udělat. Já mám zkušenost eh, také eh, nepříliš dlouhou člena Evropské rady. Já mohu říci, že když tři nebo čtyři lídři těch eh, velkých států v eurozóně si společně sednou za stůl na den nebo na dva, tak by se mělo podařit zkrátit tu vzdálenost, která mezi nimi panuje. A nemělo by se to omezovat pouze na nějaké kosmetické změny v závěrečném komuniké Evropské rady, ale myslím, že by měli věnovat čas tomu, aby vzájemně porozuměli svým stanoviskům. A to by potom mělo umožnit politickým institucím, politickým orgánům Evropské unie, například na, jak to bylo na summitu v červnu 2012, aby se jednomyslně dohodli, zejména na summitu eurozóny. A tehdy to také umožnilo prezidentovi ECB, aby o několik týdnů později řekl to, co tehdy řekl, a sice, že udělal všechno proto, aby euro zachránil. A ECB potom přijala rozhodnutí o e, přijetí těch nových nástrojů své politiky. Kromě toho si myslím, že u každého z toho zdroje těch různých napětí by mělo být možné najít řešení. U toho napětí na vnitřním trhu by mělo být možné znovu sladit jednak trh, ale také ty sociální aspekty trhu. Vidím, že pan Brok vstupuje, takže mě okamžitě to přivádí na myšlenku sociálně tržního hospodářství. Myslím si, že ten trh by potom byl mnohem udržitelnější a že je možné tyto aspekty lépe sladit. a je potřeba odstranit eh, překážky, které pořád brání přijímání těch, eh, té legislativy, kterou potřebujeme pro fungování vnitřního trhu. A musíme mít také společnou politiku daňové koordinace. Taková politika by teď mělo být, nebo její přijetí by mělo být zjednodušeno v okamžiku, kdy jeden ten stát, který se tradičně proti tomu stavěl, už nebude členem toho rozhodovacího orgánu, který o tom rozhoduje. Co se týče paktu růstu a stability, tady to napětí mezi pravidly a stabilitou. Když se to formulovalo, tak to asi bylo vhodné v té době, kdy se euro vytvářelo. Nicméně my jsme nyní v tom šťastném okamžiku, když se podíváme realitě do tváře, že důvěryhodnost paktu růstu a stability je prakticky nulová. A pouze si namlouváme, že něco takového ještě pořád funguje. Já jsem jeden z těch jižních Evropanů, kdo by nebyl rád, kdyby se úplně odstranily všechny ty prvky fiskální disciplína, fiskální kázně. To by možná, z eh, toho by možná měli radost někteří v těch jižních zemích, ale eh, ostatní by byli zklamaní. Já si myslím, že ta současná situace je taková, že v celé řadě případů nedochází k eh, rigidnímu vykládání paktu ruské stability. A proto je to ideální moment, kdybychom a tím mám na mysli sever a jih, si měli eh, společně sednout za jednací stůl a vzájemně si přiznat, že všechny ty dávky flexibility, by se měly likvidovat, ale na druhou stranu by se také mělo lépe pohlížet a ten pak by to měl reflektovat, by se více to mělo zaměřit na veřejné investice, na to, jakým způsobem by se to monitorovalo, započítávalo, aby nedocházelo k nějakým podům, ale nepodaří se nám stimulovat evropskou ekonomiku, pokud Junckerův plán, který je dobrý, sice existuje, ale potom jsou eh, rozpočty členských států ve svěrací kazajce. I pro Německo by nemělo být až tak těžké si uvědomit, že ta neochota si trochu více půjčovat v okamžiku, kdy ty úrokové sazby jsou prakticky nulové a potom ty peníze investovat do fyzické nebo nefyzické infrastruktury pro budoucí generace Němců nebo Evropanů, je rozumná věc. A my vlastně teď jednáme v neprospěch těch budoucích generací, když teď se do těch investic nepouštíme. A ještě k evropskému rozpočtu. Myslím, že to prioritou mělo být eh, zaměřit se na, její, na ty základní věci, a také eh, by se měly zajišťovat určité věci, které jsou důležité na evropské úrovni. Bezpečnost, nější eh, kontrolnějších hranic, a také pomoc uprchlíku. Je to poprvé, za dlouhou dobu, kde se vlastně členské státy obracejí na Evropskou unii a říkají, to by měla udělat Evropská unie, protože my to sami nezvládneme, mělo by se to dělat společně. A v naší skupině na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, která by měla předložit svou zprávu jak parlamentu, tak i zbývajícím institucím eh, na začátku ledna. A ten náš názor je, že pokud se členské státy shodnou na tom, že Evropská unie má mít určité funkce, tak by nemělo být nepředstavitelné, že by měla mít také vlastní zdroje na to, aby e, mohla ty funkce vykonávat. A můj poslední bod, paní předsedkyně. A já nechci teď eh, nic navrhovat ohledně obsahu nové smlouvy, nebo jak by se měla změnit, ale trvám na tom, že pokud se nevyvine to úsilí pro to, aby se trochu více skloubily nebo přiblížily ty rozdílné politické kultury, tak eh, to nebude k ničemu. Pokud toto úsilí bude úspěšné, tak potom možná ani nebude nezbytná ta změna smlouvy. Ale co bych navrhoval, je to, že veškerá ta odborná, všechny ty odborné znalosti, které tady nebo v radě nebo v komisi jsou, tak by se měla zaměřovat na jeden malý aspekt předtím, než takovému jednání o nové smlouvě dojde. Všichni už dlouho víme, že ratifikační proces, tak jak teď vypadá, je prakticky nepřekonatelným břemenem a brání prakticky jakékoliv revizi smlouvy. A to hlavně vzhledem k existenci referent. V Dánsku, ve Francii, v Irsku, v Nizozemsku eh, už to zjištění také učinili. Myslím, že eh, provádění referent rozhodně nevede ke zjednodušení situace nebo k tomu, že se o něčem jednoznačně rozhodne. Teď mám na mysli Brexit. Takže otázkou je, jestli ta ratifikace musí nutně takto probíhat. Já si vzpomínám na dobu, kdy Tomaso Padioskopa, se kterým jsem o tom hodně diskutoval, Já jsem byl tehdy společně s ním signatářem, nebo jsme spolu napsali jeden článek, kde jsme navrhovali jinou metodu. Já nejsem právník. Myslím si, že právníci by se na to měli podívat, jestli tady neexistuje nějaká jiná možnost ratifikace. Myslím, že historie nás učí, že dva federální, nebo dva velmi úspěšné federální státy neratifikovali eh, ústavu tímto způsobem. Je to Rhode Island ve Spojených státech který se neúčastnil eh, toho ústavodárného zhromáždění ve Filadelfii a připojil se k těm zbývajícím státům o několik měsíců později. Poté, co mu bylo vyhroženo tím, že, se, že bude vyloučen. A v Německu v roce 49 zemský sněm svobodného státu Bavorsko odmítl ratifikovat základní zákon, tedy ústavu Německa. Ale učinil tak s určitým pragmatismem, protože přitom akceptoval aplikaci toho základního zákona v Bavorsku. A přitom tady jde o velmi mocné hráče, jak ten Spolková republika Německo, tak Bavorsko. Já jsem v tom článku před několika lety navrhoval následující. Máli se podepsat hlavami státu nová smlouva, tak by tam měl být také zvláštní článek, který by všichni podepsali, který by říkal, že v případě, že v mém státě tato smlouva neprojde ratifikací buď parlamentem a nebo eh, prostřednictvím referenda, tak já se vůči vám všem zavazuji, že během šesti měsíců od toho data předložím k ratifikaci jiný návrh, který tu otázku předloží občanům. A sice chcete, aby naše země zůstala v Evropské unii, s tímto ústavním textem, který všechny ostatní, nebo prakticky všechny ostatní státy přijali, anebo chcete vystoupit z EU? Tím pádem by občané měli jasno, jaká je ta alternativa nepřijetí smlouvy. Teď jsme to nedávno e, zažili, jaké jsou ty radikální alternativy. A jediné, co tady chci navrhnout, je, že ty eminentní právnické a politické mozky Evropské unii by se neměly zabývat jenom tím, co mělo být obsahem té nové smlouvy. A to proto, že je velmi pravděpodobné, že to všemi těmi ratifikacemi neprojde. Ale měli by se zabývat také tím, jestli tady jsou nějaké jiné možnosti kterými by to mohlo být přijato. Děkuji vám. Děkuji, profesore Monty. Já bych chtěla nyní se obrátit na kolegy z Evropského parlamentu. Pokud eh, prvé zprávy, která je příznivá pro profesora Montyho Antonia Vitorina lépe využívat současné smlouvy, tak kdo začne? Mercedes? Elmar bude mít eh, dost času na to, aby vstoupil do debaty. Budu hovořit eh, italsky. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji oběma zpravodajům za velmi zajímavou diskusi, kterou jsme právě zahájili. My jsme vám již tuto zprávu představili ve své úvodní fázi, na to si určitě vzpomenete. Takže eh, nyní eh, vás seznámím se stavem pokroku celé zprávy. Bylo vám připomenuto, že jsme přesvědčeni, že v Lisabonské smlouvě je již obsažena velká většina nástrojů, které umožní se vyrovnat s výzvami, kterým čelí Evropská unie. Především, jak se vybavit demokratičtější institucionální strukturou, která bude lépe plnit očekávání našich spoluobčanů a umožní co nejrychleji reagovat na výzvy okolního světa, které všechny známe. A potom je zde celá řada aspektů, které je třeba doplnit. Nejdříve demokratický charakter samotného procesu, prohloubení a dokončení ekonomické a měnové unie a vnitřního trhu a potom nové výzvy, zejména ty, které souvisí s vnější činností, obranou, spravedlností a bezpečností. To jsou výzvy, které jsou nedávné, ale jsou stejně důležité. A jde o to, že všechny tyto výzvy je možné řešit na základě současné smlouvy. Také se zabýváme některými více institucionálními aspekty jsme přesvědčeni, že komunitární metoda je lepší než metoda mezivládní. A to je důvod, ne jediný, ale jeden z důvodů neúspěchu, na který jsme narazili při rozhodování v Evropské unii. Tento problém nadále existuje a i zde smlouva nabízí řešení díky takzvanému ustanovení o pasarel. Proto si myslíme, že existuje celá řada aspektů, které je třeba více rozpracovat. A první z nich se týká fungování rady a Evropské komise, ale zejména rady. Rada disponuje ve smlouvě nástrojů, které jí umožňuje, aby se stále více podobal jakémusi senátu. Mohla by často využít eh, většinovou metodu, tedy kvalifikovanou většinu a téma transparentnosti. A kdo hovoří o transparentnosti, může také mít na mysli jenom jeden legislativní útvar a ostatní by mohly fungovat jako stále výbory Evropského parlamentu, což by vysvětlilo, vyjasnilo druhý pilíř Evropské unie. Většina občanů tento pilíř nezná a domnívá se, že komise ovšem rozhoduje. a velmi často úloha parlamentu a rady se skrývají za oblakem, který je úplně neprůhledný. Proto můžeme legislativně věci vyjasnit. Druhý aspekt se týká zejména kolegů z národních parlamentů. Lebe zapojovat národní parlamenty posílit úlohu národních parlamentů, zejména jejich kapacity analyzovat a kontrolovat činnost vlastních vlád, pokud se podílejí na legislativním či rozhodovacím procesu v Evropě, zejména pokud je o evropský semestr. My se zabýváme kompromisními pozměňovacími návrhy, budeme hlasovat příští týden, takže práce je téměř hotová. Ale chceme lépe pochopit, jak by tato společná práce mohla lépe fungovat. Po meziparlamentní komisi, která je v článku 13, jak umožnit aby procesy evropského semestru byly demokratičtější. A tady by asi stálo za to mít určitá vodítka, která by byla užitečná pro ekonomickou politiku, která by už nebyla jenom rozpočtová, ale skutečně hospodářská, sociální. Politika zaměstnanosti. Tak, aby kontrola národními parlamenty politik Evropské unie byla kontrola, která by byla více zaměřena na konkrétní hlavní směry v oblasti ekonomic- politiky ekonomické. Je tu celá řada otazníků, které se týkají úlohy národních parlamentů, ale to je součástí balíčku úvah. Chceme posílit vazbu mezi EP a národními parlamenty E, s cílem zlepšit míru demokratické odpovědnosti a demokratické viditelnosti v Evropské unii, abychom byli schopni společně reagovat na požadavky našich spoluobčanů. Ty, ty jsi také hovořil o e, ekonomické politice. Kolegové se soustředí na tyto aspekty. My se domníváme, že téma ekonomické konvergence a odpovědnosti vlád jsou témata, která jsou zcela přiměřená. Je třeba přejít od pouhé koordinace rozpočtové politiky s určitou rigiditou a přejít ke skutečnému kodexu konvergence který by přebíral nejen ekonomické a finanční prvky, ale také sociální. Vytvořit určitý sociální pakt, který by umožnil sdělit občanům. Konvergence se netýká pouze ekonomických aspektů, které souvisí s vnitřním trhem, ale skutečně hovoříme o konvergenci, která se šířej dotýká kvality života evropských občanů ale ani zde nemůžeme zajít do podrobností a tuto otázku prohloubit. Ale domníváme se, že tento proces umožní tyto politiky úspornosti zařadit do srozumitelného rámce pro evropské občany, protože jinak bude těžké evropským občanům tyto politiky vnucovat, protože jim nebudou rozumět. Snažím se to zhrnout. Další politiky se týkají nástrojů, které existují v Lisabonské eh, smlouvě. Připomněli je i ministři obrany, které, kteří se šešli v Bratislavě. V Lisabonské smlouvě jsou nástroje, které směřují k obrané politice, k, k vnější politice ke společné bezpečnostní politice, zejména v oblasti obrany, strukturovaná spolupráce, posílené formy spolupráce existují. A smlouva obsahuje celou řadu možností a příležitostí, které třeba využít. A plně využívat eh, zdroje Lisabonské smlouvy je nejen možné, ale řekla bych, že je to přímo eh, naléhavé, nezbytné. To platí i o politice boje s terorismem. To se týká i migrační a azylové politiky. I tam jsou nástroje k dispozici v Lisabonské smlouvě. A to jsou výzvy, se kterými je třeba se vyrovnat. Jak víte, Lisabonská smlouva byla smlouvou ústavní. Celou řadou možností a příležitostí, které třeba využívat. A z tohoto hlediska je velmi důležité přispění Evropského parlamentu. Je velmi důležité, abychom vám naslouchali protože se nesmíme pouze soustředit na Evropskou unii, které se vytýká příliš mnoho pravomocí, ale je třeba také vysvětlovat tyto pravomoci a chceme je zpravovat společně s vámi. Je třeba se zabývat tím, jak bychom přitom měli postupovat a měli bychom občanům poskytovat demokratické odpovědi. A domníváme se, že zde se jedná o základní prvek, který je obsažený v Lisabonské smlouvě, ale bohužel ty nástroje, které jsou v Lisabonské smlouvě, nejsou dostatečně využívány. Tolik tedy mé vyjádření. Mohli bychom eh, se pouštět do podrobností a pokud budou otázky, tak se k tomu můžeme vrátit, pokud budete žádat eh, upřesnění. Skončím tím, že vám sdělím, že práce, kterou jsme odvedli na kompromisních pozměňovacích návrzích, je velmi bohatá, pokud jde o analýzu a modality, které umožní článkům smlouvy být transformovány do konkrétních a nezbytných opatření. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Eh, Elmare, můžete, můžete se ujmout slova. Děkuji, já bych chtěl jenom něco doplnit k tomu, co jsme právě slyšeli. Chtěl bych jako výchozí bod na úvod použít příklad, o kterém hovořil pan Mario Monti, tedy sociálně tržní ekonomiku. Je to součást toho celku, o který bychom měli usilovat a kde bychom měli nalézt tu správnou rovnováhu. Jde o tu rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními aspekty. A to tu rovnováhu najdeme, pokud eh, také zajistíme způsob, jakým způsobem si to vynucovat. Eh, musí to všechno být v rozumném vztahu vůči sobě. A také musíme zabránit tomu, aby jedni hovořili o něčem a ti druzí o něčem úplně jiném. To bude nezbytné k dosažení pokroku. A my doufáme, že se nám to touto zprávou podaří a překonat celou tu řadu potíží, které existují také v rámci našich politických skupin, ze kterých pocházíme. Problém je například, jak eh, nastolit určitou vazbu mezi legitimností a efektivností. Musíme mít etické, ale také efektivní eh, vládnutí. ale potřeba se dohodnout, co ty efektivnější metody jsou a také jak jim zajistit legitimnost v tom rozdělení mocí, ale také jak tomu zajistit dostatek důvěry občanů. A já si myslím, že k tomu patří dvě věci. Za prvé, to, že bychom měli si více definovat eh, ty úkoly, které bychom měli dělat, které by měly dělat české státy, které Evropská unie a to uvést do nějakého rozumného vztahu a pod, podřídit to v zásadě subsidiority a proporcionality. Víme, všichni jsou určité věci, které národní státy sami eh, řešit nemohou, ale Evropská unie nemá ty struktury nebo ty mechanismy, aby eh, je mohla řešit jménem všech členských států. A z těchto nedostatků potom vyplývá ta nedůvěra, neochota, nezájem o Evropskou unii, protože to jsou věci, které by dělat měli a přitom to nedělají. A nechápou, že většinou ta Evropská unie nemá ty kompetence nebo tu moc eh, s tím něco udělat. A je to bludný kruh, kde vlastně není možné z toho najít nějaké, nějaké, nějaký výstup. A proto bych chtěl ještě jednu věc eh, říci. Eh, jasně, už jsme se zabývali hodně v posledních měsících. Eh, například to byla ratifikace CETY, obchodní dohody s Kanadou. A jde o to, že bychom si měli uvědomit, že pokud Evropská unie má nějakou kompetenci, tak by mělo být akceptováno, že to je dostatečně legitimní a že o tom potom rozhodovat skutečně může. Ale když na té rozhodovací úrovni, nebo když rozhodovací úroveň odloučíme od té legitimnosti, tak nám vznikne problém. A to se tady ukazuje jasně. Můj názor je, že to byla čistě evropská dohoda, nebo že to spadá do čistě kompetencí EU, ale z určitých politických důvodů někdo rozhodl, že je to smíšená pravomoce a že se o tom, že o tom potom musí spolu rozhodovat i členské státy. A teď vůbec nechci říkat nic eh, proti národním parlamentům. Eh, ale má-li Evropská unie nějakou kompetenci, tak potom by o těch věcích měla rozhodovat ta rada, která je legitimní z toho, že pochází z vlád, které, o kterých rozhodují národní parlamenty. A to by mělo stačit. A pokud to nebude akceptováno, tak tím musíme čelit určitému riziku. A musíme potom začít hovořit o tom, jaké by mělo být základní rozdělení eh, kompetencí v Evropské unii a na vládní úroveň potom musí také říci, to ano, to jsou věci, které si můžeme zvládnout eh, sami. Ale nemělo by docházet takovému eh, chaosu a směšování. V tom by mělo být jasno. A to také bude znamenat, eh, že se v tom lépe vyzná veřejnost. A proto by bylo dobře také provést reformu rady. Ten příklad Brexit Pokud se deset let hovořilo o tom, že Evropská unie je špatná a nic nezvládá, tak se o tom nemůžeme divit, že to dopadlo eh, tak, jak to dopadlo. A víme, že mnohokrát, eh, když se něco nedaří, tak z eh, toho všichni obviní Evropskou unii, zatímco když se něco daří, tak to všechno vezmou za své. Ale Nemůže to být, že eh, někdo může říkat, že je to ta zlá komise, která o něčem rozhodla. Přitom víme, že to není pravda, protože komise často o něčem rozhodovat nemůže. Ale nikdo není ochoten eh, si vzít něco na vlastní zodpovědnost. Mělo by dojít ke změně eh, jednacího řádu Rady ministrů. Eh, smlouva hovoří o radě ministrů, ne o radách ministrů. My si myslíme, že to by měla být ta druhá komora, která by měla rozhodovat o legislativě veřejně a měla by také jasně říkat, jak, nebo měla být jasné, jak tam ta daná vláda hlasovala, aby se nikdo nemohl schovávat za, ten, eh, za tuto instituci. A každá vláda by se měla přiznat k tomu, jak hlasovala, jak je to při normálním přijímání zákonu. Potom všechny ty odborné nebo ty oborové rady eh, by to měly projednávat eh, veřejně. A potom by tedy nebylo možné, aby národní vlády se takto zbavovaly své zodpovědnosti za to, na čem se tam eh, dohodnou, o čem rozhodují. Tak tomu bylo i při evropském semestru. Máme tady použít tento příklad. Myslím, že tam také hovořila, že tam jsou určité eh, návrhy, jak to má fungovat a ty pokyny, ty instrukce také musí mít eh, demokratickou legitimnost. A tu ji musí udělit rada a parlament na základě návrhu komise. Ty potom platí 5-6 let. Měli eh, by eh, příslušná grémia potom provádět tu kontrolu, jestli to skutečně funguje tak, jak to bylo přijaté. To se týká eh, národní úrovně, tam by to měly dělat národní parlamenty a ty by v tom měly být posíleny, nebo to jejich zapojení do toho by mělo být posíleno. Jakým způsobem by to měli dělat a potom se podělit na tom rozhodování na národní úrovni. Musíme posílit jak národní, tak evropský parlament, ale každý na té své vlastní úrovni smíšené kompetence na stejné úrovni vedou k netransparentnosti a k neefektivnosti. Každý musí být posílen na té úrovni, na které se nachází. A pokud to tak eh, bude, dokud se rozhoduje o něčem na národní úrovni, tak by to mělo spadat do národních kompetencí. to budeme muset vyjasnit a ta vazba potom bude e, zajištěna tím, že máme každý půl rok konference o e, zahraniční politice, které podle mě fungují skvělým způsobem, kde se nerozhoduje společně, každý má tam vlastní kompetenci, ale myslím si, že tam máme rozumný komunikační proces, kde se vzájemně informujeme a respektujeme ty vzájemné nebo ty jednotlivé i administrativní procesy nebo postupy. A to je naším úkolem a tak by to mělo být také v každé této oblasti, kde ty kompetence máme. A myslím si, že ty konference k evropskému semestru, jak je to ve článku 13, Eh, by mohly hrát podobnou roli nebo fungovat podobným způsobem. Mohli by zajistit spolupráce, ale neměli by směšovat rozhodovací procesy. Myslím si, že tak bychom, tak by to fungovalo mnohem lépe. Jinak jsem velmi rád za to, co tady bylo eh, řečeno, také o těch finančních otázkách. Musíme se dostat eh, z té pasti, o té byla řeč. Eh, Spolková kancelářka jednou říkala, že můžeme, dos, nemůžeme dosáhnout zásadních reform bez toho, abychom, eh, nebo když budeme vázáni tím principem jednomyslnosti. Všichni víme, že jednomyslnost se těžko dosahuje. A víme také, že to, je, že to trochu komplikuje postoj Německého ústavního soudu, soudu, jak, s tím, jak se postavil k té dohodě CETA, ale s tím si musíme my Němci poradit sami. O tom také můžeme diskutovat, ale musíme také konstatovat, že, že ta jednomyslnost je součástí toho problému. Například Bavorsko ještě pořád nevyslovilo svůj souhlas se základním zákonem, protože tam je k tomu potřeba dvoutřetinová většina. A ten argument, proč v roce 49 Bavorsko nesouhlasilo, tak platí ještě dodnes, protože tehdy to bylo považováno za eh, porušení principu subsidiarity. Na tom se nic nezměnilo. A jak můžeme dosáhnout toho, aby ten princip subsidiarity nebyl porušován? Že ten smlouva je smlouvou členských států, ale současně také, aby eh, se překonal ten eh, princip jednomyslnosti. Kolega Vitoriny si vzpomene, že při jednání Evropského kon- konventu jsme došli o krok dál, ale z těch známých důvodů potom nebylo možné se na tom dohodnout. Eh, možná, že by bylo dobře, aby se to ještě dostalo do zprávy Frauštata, ale také do té naší zprávy a to je ta klauzule nebo to ustanovení o pasarel o tom přemostění. A tam z toho by mělo být jasné, jak by to mohlo fungovat. Já si myslím, že ten základ je v tom, aby se vyjasnilo, jaké kompetence by Evropská unie měla mít a potom to nemůže zablokovat jeden jediný eh, stát. Měli bychom také více posílit principy flexibility. V té smlouvě se hovoří o posílené spolupráci, o permanentní spolupráci jsou určité eh, možnosti, jak by mohla se na něčem dohodnout koalice těch eh, ochotných. Byl Cash, byste mohl souhlasit, eh, kdyby Británie vystoupila z EU a potom chtěla se účastnit té trvalé spolupráce je otázkou, eh, jestli by eh, jestli se na to budou moci Britové spolehat, že by něco takového mohli využít v okamžiku, kdy eh, z Evropské unie odcházejí a že kdyby mohli uplatnit ještě své veto. Ale jde o to, že by mohla v takových oblastech vzniknout koalice těch, kteří se budou chtít něčemu věnovat. A měly by tady být potom určité podmínky pro to aby se k tomu připojovali ostatní. A to by mohlo být principem i například v Schengenu nebo u jiných takových uskupení, aby to byla ta avantgarda, jak tomu říkal Jacques Delors. Já si myslím, že to by mohlo být lepší řešení, než se e, zabývat e, případ případu, jak řešit jednotlivé krize. a také by to mohlo vyřešit ten problém, jak sladit politiku eurozóny a zbytku Evropské unie. To možná by se také nemuseli budovat nové struktury, které by ten problém nepřekonaly. Je potřeba najít otevřenější způsoby, jak usnadnit ten přístup nebo vstup a jak přitom zajistit rovno, rovnost těch velkých, malých, chudších i bohatších i v budoucnosti. Mělo, eh, pokud by to mělo fungovat. A na tom by se ta, ty skupiny států mohly domluvit. A ještě k tomu, co říkal Mario Monti o referendech. V posledních dvou letech jsem se stal velmi Eh, odhodlaným kritikem eh, referenda, to se týká i eh, to se, tak to máme upraveno i u nás v Německu. Bylo to považováno za to, proč selhala Výmarská republika. Ale tehdy, na začátku 30. let, na konci 20. let, byla referenda využívána ke zničení autority demokratických institucí. A když dnes eh, vidíme, z jakých důvodů se eh, zavádějí referenda nebo eh, vyhlašují referenda, teď bude takové referendum v Itálii, tam to rozhodnutí nebude podle toho, jestli ty reformy jsou správné nebo ne. Bude to se odvíjet od toho, jestli někdo má Renciho rád nebo ne. A to podle mě není moc užitečné. Já si myslím, že referendum může být také způsob, jak vyprázdnit tu eh, demokratickou legitimnost, nebo jak se zbavit z odpovědnosti za určité rozhodnutí. Já si nemyslím, že můžeme ze strachu před vlastním rozhodnutím se uchylovat k referendum. To rozhodně není vhodný způsob. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji. Ehm. Mám tu devět řečníků, kteří chtějí hovořit. Takže vám mohu dát bezpečně až pět minut. Čím kratší, tím lepší samozřejmě, ale chci vás eh, vyzvat, abyste zareagovali na to, co zde zaznělo. A pokud je více žádostí o slovo, tak eh, to upravím. Chtěla bych eh, uzavřít seznam řečníků do dvou, do tří minut, takže prosím, začnu Gáborem Štautem z Maďarska. Asi azt hiszem, hogy azt megállapíthatjuk, hogy eh, az EU válságban van. Děkuji. Několik lidí tady konstatovalo, že se Evropská unie nachází v krizi. Na tom se možná shodneme, ale já si myslím, že bychom se také měli zabývat tím, co jsou příčiny eh, této krize, jak jsme se do té situace dostali. Jsme svědky toho, že evropské instituce se už nechovají v souladu s očekáváním občanů a ten rozpor neustále narůstá. A lidé mají pocit, že to, co se děje, se neděje v jejich zájmu. A proto si musíme klást otázku, kdo za to nese zodpovědnost, že ta situace se nevyvíjí tak, aby byla vnímána e, pozitivně. Mají někdo pocit, že za to mohou občané, nebo že někdo má zodpovědnost za to, jak se k tomu ti občané staví, jak to hodnotí, tak to nemůže být demokratické. Víme, že je určitý systém demokratické legitimnosti a že politici by měli zastupovat eh, zájmy nebo názory eh, svých eh, občanů. Jinak v okamžiku, kdy nastane ten rozpor mezi tím, tak se ten politický systém dostane do krize. Takže my musíme pracovat na tom, aby lidé měli pocit, že to, co se odehrává, je v jejich zájmu. Mnozí tady hovořili o tom, že řešením by mohlo být více integrace, ale já si myslím, že to nutně povede k rozpadu Evropské unie. Více řečníků tady zmiňovalo různá eh, řešení, například ty takzvané žluté karty, to je možná jeden z těch příkladů, ale v praxi to moc dobře nefunguje. Při projednávání směrnice o vysílání pracovníků 11 eh, parlamentů nestačilo proto, aby donutili komisi k tomu, aby změnila svůj text nebo ten svůj návrh. A ty připomínky národních parlamentů vůbec zohledněny nebyly. Někdy se hovoří o Spojených eh, státech evropských, ale pokud je to náš cíl, tak eh, bychom k tomu měli mít nové smlouvy. Ta současná smlouva nenabízí nic, žádný mandát, aby eh, vznikla eh, nebo aby začala budovat federativní struktura. Aby bychom měli jednat podle textu těch současných smluv. A komise má být tou strážkyní smluv a tuto roli by měla vykonávat. nedávné době došlo k tomu, že mnozí útočili na Maďarsko jenom proto, že chtělo chránit vnější šengenskou hranici. A došlo k sporu o tom, kdo má poslední slovo, nebo kdo má pravomoc o těchto věcech rozhodovat. A také jde o vliv lobbystů na rozhodování v Evropské unii. I v odborné literatuře se hovoří o Evropské unii jako o, o fóru eh, lobbystů, jejichž působení není regulované. A že velmi často jsou to bývalí komisaři, kteří potom začínají pracovat eh, po uplynutí svého mandátu v nadnárodních eh, společnostech a mají velký vliv. A já bych tomu ještě chtěl uvést jeden příklad, který, by, který bychom se mohli držet, je to Švýcarsko. Nikdo nemůže říci, že by Švýcarsko nebylo demokratickou zemí, ale ve Švýcarsku mají takový model, že ty kompetence jsou na té základní úrovni a jenom mm, několika oblastech se eh, předávají výše, tam, kde to kantony sami vyřešit nemohou. Nedochází ke nějaké diskriminaci mezi kantony a možná, že bychom mohli studovat ten švýcarský konfederální příklad, který eh, funguje dobře. A možná bychom se z toho příkladu mohli poučit. Thank you very... Děkuji mnohokrát. Nakonec máme 12 řečníků takže prosím, řečnická doba bude nejvýše čtyři minuty. Pan Ištván Holik rovněž z Maďarska. E, Děkuji. Myslím, že tady panuje zhoda v tom, že v posledních letech se vznikla situace, kde Evropská unie si začala uvědomovat, že se musí změnit její fungování. A to proto, že jsme svědky toho, že občané ztrácejí důvěru v evropské instituce. To, co začalo eh, v Bratislavě, mělo pokračovat, protože je to podle nás nezbytné a Měli bychom se podívat eh, seriózně na to, kde jsou eh, konflikty nebo kde došlo k neúspěchům. Pan Vitorino hovořil o tom, že to poprvé, kdy vlastně Evropská unie nepochází, nevychází posílena z krize, ale spíše eh, naopak. A myslím, že už Brexit je dokladem toho, že by to tímto směrem mohlo jít. A otázkou je, jak bychom mohli Unii posílit, aby byla akceptovaná eh, ze strany všech členských států. Naše stanovisko je, že pořád eh, v Evropu věříme, ale nechceme ani strkat hlavu do písku. Měli bychom uplatňovat eh, pragmatický přístup. Neměli bychom se eh, zabetonovat v našich ideologiích, ale měli bychom se eh, koncentrovat hlavně na to, jak najít co nejefektivnější řešení. Zpráva pana Broka, paní Breso jde správným směrem, jsou tam velmi dobré návrhy, podle mě jsou to, je to velmi pragmatický přístup, který slouží k řešení problému, ale i přesto se musíme ptát, jestli můžeme na tu věc pohlížet federalisticky, nebo je tady určitý rozpor mezi tím, těmi, kteří eh, by chtěli postupovat federalisticky a potom ti, kteří jsou euroskeptiky. Někteří říkají prakticky automaticky v řešení každého problému, že je potřeba více integrace, ale my si myslíme, že někteří říkají to opak, ale my si myslíme, že tady ještě třetí cesta. A sice zaměřit se na ty problémy, přistupovat k tomu pragmaticky a hledat řešení. A musím mít také odvahu říci, že když to cestou integrace nejde, tak se s tím nebude pokračovat. I ten pakt růstu a stability se dostal do situace, kdy ten důvěryhodnost toho paktu je eh, velmi nízká. A co se týče států, které v eurozóně nejsou, jako je Maďarsko, tak eh, ty by se měly Eh, nebo se musíme zamyslet, jestli je možné tyto státy pohánět eh, k odpovědnosti, pokud má Maďarsko třeba výhrady k euru. A jestli mají být ty státy nuceny vstoupit do měnové unie, když ty, eh, ta kritéria nebo ta pravidla nesplňují. A bylo evidentní, že se to už v minulosti stalo a to vedlo k tomu, že dnes je eurozóna Eh, své největší krizi. A my teď nevíme, jaké by z té krize mělo být eh, východisko, nebo jste. I ta migrační krize ukázala, že může nastat situace, na kterou nemáme eh, nějakou efektivní odpověď. A ještě bych chtěl velmi stručně nastínit naše eh, řešení. Já si myslím, že eh, Evropa potřebuje hledat nějaké úspěšné případy nebo ús, případy úspěchu. Ale ty nebudou možné bez pragmatického přístupu. Thank you very much. stick to... Děkuji. Prosím, dodržujte řečnickou dobu za Barbara Spinelli za Evropský parlament. Děkuji, paní předsedkyně. Zdravím především profesora Monteho a Antonia Vitorina. Děkuji vám za vaše vystoupení. Hovořili jsme o polikrizi a tento pojem mnohačetné krize se mi příliš nelíbí. Polikrize vlastně zkrášluje realitu. Já bych hovořila o neúspěchu, buďme upřímní je třeba překonat tento neúspěch, ale došlo k neúspěchu. Já zde vidím jedno riziko. To je reagovat na širokou, hlubokou krizi a nedůvěru občanů tím, že se budou stále navrhovat a nabízet stejné postupy, stejné politiky. Wolfgang Milchel o Marie Antoinette. tedy silná reakce odmítnutí Evropské unie, odmítnutí autority, protože se pořád nabízejí stejné recepty. A je to i symbolický prvek. Odmítnutí dohody s Kanadou CETA. Jakmile se Evropská unie zbaví jedné pravomoci, dotýkáme se její legitimity. Já se domnívám, že jsme tuto pravomoc odňali Evropské unii, protože dochází k krizi legitimity. Je to naopak. Tato smíšená dohoda Evropský parlament, národní parlamenty, to je krize legitimity, která již existovala. Je třeba postavit mosty. Je třeba budovat skutečnou Evropu se skutečnou demokratizací. Odpovědět na tuto výzvu demokratizačními kroky, které budou výrazné, zejména v oblasti vlastních zdrojů. A tady očekávám s velkým zájmem zprávu, která nám bude předložena o vlastních zdrojích. Vlastní zdroje to je podmínka sine qua non pro plnění nových úkolů. Ale je třeba také zdůrazňovat eh, aspekty související s transparentností při zprávě těchto vlastních zdrojů. Také si myslím, že referenda nejsou nutně cestou, kterou bychom se měli vydat. Stále se eh, připomíná, co se stalo ve Výmarské republice. A sociální konvergence. Ekonomická konvergence bude mít dopad na sociální stránku, to nestačí. Je třeba mít eh, konkrétní sociální kritéria od samého počátku. A přivlastnění si reform, to souvisí, o tom jsem hovořila, pokud je o dohodu CETA. Evropské Eh, řízení, evropská veřejná zpráva. odnímá pravomoci národnímu zákonodárci, alespoň to je dojem, který získáváme na národní úrovni. A velmi stručně poslední věc, snad jsem řekla skoro všechno, samotná smlouva záměry pokračovat eh, podle této smlouvy nebo, nebo uzavřít novou smlouvu. Smlouva, která by měla ústavní ambice, není koncipována tak, aby uplatňovala určitou politiku s větší účinností. To prostě není úkol ústavy. Ústava upřesňuje, jak funguje stát. A jak vypadá rovnováha tří mocí, moc a její kontrolní mechanismy a posiluje prvky přímé demokracie, protože to je věc, která občanům schází. Já znám veškerá rizika související s přímou demokracií, ale je to cesta, kterou bychom měli sledovat. Nemáme možnost vypnout vaše mikrofony, tak dodržujte řečnickou dobu. Serbilkáš, eh, prosím dvě minuty. Je mi velmi líto, že Guy Verhofstadt tu není, protože já jsem se chtěl pustit do debaty s ním a jeho návr- o jeho návrzích, ale chtěl bych říct jedno, že byl jsem v Bratislavě několikrát v posledních měsících a sledoval jsem eh, Evropskou kampaň, aby Spojené království opustilo Evropskou unii. Důvod, proč jsem dospěl k tomuto závěru, je, že otázka vzájemné důvěry a selhání evropské demokracie. A to je skutečným jádrem problému. Je tu celá řada dalších problémů, ale zásadní tektonické desky Evropy se posunuly velmi významně a do špatného směru z hlediska demokracie. Od roku 1940 do roku 1956 vznikla touha a můj otec spadl ve válce, já tomu rozumím. A viděl jsem, co se stalo. Narodil jsem se 1940, 10. května. A někteří si vzpomenou, co to znamená. Ale ve skutečnosti Evropa by, by měla být stabilní podle těchto nových plánů. A v roce 1975 se mi Eh, ukázalo, a vstoupil jsem do, do roku 1985, když jsem se dostal do parlamentu, vlastně zde vzniká nestabilita a nikoli stabilita. A pokud si mohu dovolit toto říct tomuto publiku, je tu krize a budeme svědky další krize v Itálii. A výsledek je ten, ten se ukazuje ve Francii, ukázal se v Německu, uprchlická, s uprchlickou krizí a říkám následující. Konečná otázka demokracie musí být e, vlastně stanovena na základě schopnosti reformy a svobodné volby u hlasovacích uren. A nesouhlasím s Elmarem, což pochopí. Referendum je akt zbabělosti. Říkám, že to je akt odvahy. Znamená to čelit lidem a realitě, když vidíte masivní nezaměstnanost mládeže, když vidíte konflikt severu a jihu a vidíte posun tektonických desek a nejistotu, která se projevuje, není divu, že lidé hlasují tak, jak hlasují. A pokud je o Brexit, já řeknu toto na závěr. Brexitu se velmi dobře daří ne, ne, nenastává konec světa. A poslední statistické údaje, export stoupá, nezaměstnanost klesá, FUCI stoupá a index spotřebitelských cen je na vysoké úrovni. Nenastal, Nissan, Jaguar, Google, Facebook a i Brit, britská asociace bankéřů je velmi konstruktivní, takže chci říct, si, že existuje pozitivní budoucnost mimo toho, co se stalo dysfunkční, nedemokratickou a stále více selhávající Evropskou unii, která nesplnila aspirace těch, kteří v roce 1975, já jsem hlasoval pro setrvání v Evropské unii a pokud lidé to nedokážou uznat, tak je mi skutečně velmi líto, protože směřujete k něčemu, co bude mnohem horší než tato krize. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Sima Malotra u Spojené království. Thank you, chair. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat všem řečníkům za jejich mm, prezentace. Jsem velice ráda, že jsem mezi vás mohla přijet jako e, členka nového výboru, který vznikl e, v ve sněmovně, která, eh, a je to výbor, který se zabývá právě Brexitem, eh, do nedávné doby eh, jsem, byla, jsem měla druhou nejvyšší funkci v lejbristické straně. Zabývala jsem se hlavně otázkou finanční Eh, chtěla bych říci, že eh, s některými věcmi, které se zazněly, eh, nesouhlasím. Já jsem velice chtěla, abychom zůstali v Evropské unii, ne protože bych se myslela, že Evropská unie je dokonalá <clears throat> a my pochopně chápeme, že ty velice složité politické struktury se budou muset vždy dále vyvíjet, ale ten důvod byl jiný. Myslím si, že eh, myslela jsem si totiž, že Británie bude více prosperovat jako člen Evropské unie. Myslím si, že eh, toto byl v podstatě nejlepší způsob, jak v tomto světě obstát. E, naše debata byla velice komplikovaná, ne všichni lidé rozuměli těm problémům, o kterých jsme hovořili ale kromě toho si myslím, že ten způsob, jakým byla vedena ta diskuse, ty pocity, které z toho lidé měli, eh, ty pocity, že nemají dostatečné množství informací o tom, eh, co se děje v Evropské unii, jaký má dopad Evropská unie na jejich bezpečnost, na jejich prosperitu a tak dále. To byly ty hlavně hnací motory eh, pro ty, kteří si řekli, že vlastně je jednodušší tedy odejít Eh, a mm, řeš, tak se nestat řešením eh, těch úkolů a těch problémů, které existují. To znamená, ne současně se již těch rozhodnutí, která je potřeba učinit v rámci Evropské unie. Myslím si tedy, že všechny ty diskuse, které teď probíhají a které budou pokračovat i dále, eh, ty diskuse týkající se rovnováhy, různých pravomocí a tak dále, to jsou všechno věci, které jsou i pro nás velice důležité, pro nás ve Velké Británii ta diskuse, která teď pokračuje, eh, se bude také týkat budoucích vztahů Evrop- Velké Británie a Evropské unie. Um, já doufám, že tyto vztahy budou velice pozitivní. My neodcházíme z Evropy, vy jste stále naši spojenci, jste naši sousedé a je naším eh, vzájemným zájmem, abychom pokračovali v takovémto vztahu. V současné době také e, u nás e, pokračují diskuse. Já budu hovořit s mnoha lidmi, kteří e, existují v různých komunitách Británie a vím, že v rámci těchto diskusích já například budu mít jiný názor na Eh, hodnocení, které jsme si vyslechli eh, eh, minulý týden, kdy mladí lidé říkají, že mají pocit, že nemají příležitost pracovní, pracovní přes, jak to bylo dříve. Myslím si, že v té diskusi, kterou teď vedeme, nám nezbývá, než aby obě ty strany, i ti, kteří chtěli odejít z Evropské unie, i ti, kteří chtěli zůstat, se musí naučit spolu spolupracovat, to všechno pro naši prosperitu. Eh, tento výbor, o kterém jsem již hovořila v současné době, šetří eh, eh, otázky týkající se jednání vlády Velké Británie, jakým způsobem vidíme určité příležitosti, které tato nová situace přináší, ale také jaká jsou zde rizika. Myslím si, že to je v zájmu i těch, kteří zůstávají v Evropské unii, i těch, kteří jako Británie budou odcházet. Je potřeba také přechodná opatření udělat tak, aby Eh, nám pomohla tyto věci řešit. Já vím, že to je složité, ale chtěla bych na závěr říci, že je potřeba si uvědomit, že existuje obrovské množství nejrůznějších problémů, které stále ještě existují, eh, že ta celá situace je velice složitá, ale Myslím si, eh, že bychom i nadále měli hovořit například o možnosti reformovat eh, svobodu pohybu, eh, přičemž jednotlivé státy by měly mít větší možnost flexibility při posuzování těchto věcí. Ehm, a možná, že to je jeden z kroků, kdy by Evropská unie skutečně mohla udělat další krok dopředu. Kazimír Převodský, pane paní předsedkyně, Eh, vážení profesoři, vážení kolegové, já souhlasím eh, s touto filozofií, nepotřebujeme mít nějakou změnu ve smlouvě. Eh, jeden z vás hovořil o vzájemné důvěře, já s tím souhlasím. Myslím si, že nejde jenom o vzájemnou důvěru mezi členskými státy, ale také o vzájemnou důvěru mezi institucemi Evropské unie a mezi členskými státy. Uh, Myslím si, eh, že pokud se máme zbavit euroskepticismu, eh, tak je potřeba eh, právě tyto věci řešit. Jsem poměrně skeptický, co se týče různých těch projektů z naší strany, které se snaží v podstatě nějakým způsobem předepisovat radě, jak by měla nově fungovat Evropská unie. E, já se domnívám, že rada by měla mít právo se rozhodovat sama, jakým způsobem má v úmyslu dále fungovat. E, pan profesor e, zde hovořil o několika věcech, ke kterým by mohlo dojít v budoucnosti. Paní předsedkyně, mohla byste vypnout mikrofon, děkujem. Stabilita veřejných financí je naprosto zásadní Eh, existují i neformální určité bariéry, které vlastně blokují eh, volný trh, které eh, blokují obchod na jednotném trhu. A myslím si, že zpráva Kigot by měla být brána velice vážně. Co se týče vlastních smluv, ratifikace je vždy takovou zvláštní disciplínou kvalifikovaná většina nebo referendum. Nemůžeme se eh, vyhnout vůli lidí. Je potřeba dělat moudrá rozhodnutí a potom se postarat to, aby je lidé přijali. Eleonora Číny. Děkuji. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat všem řečníkům, kteří zde převedli se eh, prezentace. Myslím si, že tato zasedání se koná ve historické době a je potřeba se skutečně věnovat všem těmto diskusím tak, abychom nějakým způsobem se dobrali řešení eh, krizí, které ovlivňují všechny naše členské země. Hovořil o tom pan Monty nemusíme eh, nutně měnit všechny ty ústavní věci, ale měli bychom se pokusit eh, řešit věci, které jsou politické, dokonce i kulturní, a které já sama považuji za velice důležité jako eh, pro člověka, který je občankou jednoho z členských států. Jaká je úloha politiky při řešení této krize? Je to úloha naprosto zásadní. Nemyslíme si, že tím, že eh, zreformujeme instituce, tak eh, se vyhneme těmto aspektům. Myslím si, že tato krize, eh, že si nesmíme namlouvat, že se obejdeme bez naprosto zásadní politické změny. Je důležité, abychom o těchto věcech přemýšleli ve světle referenda o kterém hovořil také pan Brok. Eh, to hovořím o italském eh, referendu, kdy italští občané budou muset udělat velice závažné rozhodnutí týkající se jejich eh, vlády a způsobu, jakým způsobem vlastně se dá vládnout. Existují určité pasivní subjekty, které jsou schopni dělat hmatatelná rozhodnutí, protože mohou vstoupit vlastně do toho procesu vládnutí. Vláda a vládnutí znamená, že existují lidé, kteří kontrolují politické procesy a kteří se mohou spolučastnit rozhodování. To jsou věci, které musí eh, vlády eh, mít na paměti. Co se týče eh, například ratifikace CETY, i my e, e, e, musíme zvažovat úlohu těch národních parlamentů, protože to pochopitelně bude mít velký ekonomický dopad na řadu členských států. Členské státy by proto měly mít možnost se zúčastnit těchto procesů ratifikace, které mají obrovský vliv potom dopad na hospodářství daných zemí. Eh, a tady si myslím, že hrají svoji roli eh, právě národní parlamenty. Je to jakási dvousměrná eh, cesta. Někdy člověk zkrátka je součástí většiny, ale ne vždycky všichni stojí za vámi. Podívejme se na poslední volby a na některé, některá referenda a to jsou všechno věci, které vyslaly určité negativní poselství směrem k našim občanům. Takže my teď musíme dokázat, že politikové jsou schopni dělat rozhodnutí e, a že jsou schopni skutečně vládnout. E, článek 138 italské ústavy říká, že pokud dvě třetiny ne, e, nehlasují pro ústavní změn, reformu, tak potom e, je potřeba mít zkrátka k tomu referendum. Děkuji kolegové, prosím, zkraťte své příspěvky. Pan Antonín Balis, děkuji paní předsedkyně. Vážení přátelé, kdo to bude všechno měnit členské státy nebo Brusel. E, komu, e, jsou, komu patří vlastně ty nové projekty, kdo je jejich vlastníkem, to je e, otázka naprosto zásadní. Ale myslím si, že dnes na ní asi odpověď nebudeme mít. Ale přesto bychom měli v této diskusi pokračovat. Já bych rád zde udělal několik poznámek týkající se té zprávy kterou eh, eh, předložil můj eh, přítel Elmar a jeho vážená kolegyně. Tato zpráva vede k, více rychlostní Evropě a možná, že také dokonce k tomu, kdy Evropa už vůbec nebude. Někteří z vás, kteří čtete tuto zprávu, si možná řeknou, že tyto, tato opatření nepovedou ke zlepšení situace, ale naopak k jejímu rozpadu prohloubení centralizace, předávání více pravomocí eh, evropským orgánům, všechny ty změny v rozhodovacích procesech, to jsou věci, které jsou poměrně provokativní, které se již ukázaly být destruktivními. Podívejme se eh, do minulosti před referendem o Brexitu. Eh, někdo volal pro, pro hloubení obraných schopností a také e, pro nový zákon o volbách. E, já mám teď jednu otázku. Proč takovéto návrhy e, vlastně jsou zde předkládány v Evropě? Jestliže máme tyto věci prohlubovat, tak to potom povede k, jedné, k jednomu důsledku. A jestliže tedy mají nadnárodní instituce mít větší pravomoci a přitom zachovat eh, smlouvy není eh, upřímné a nemůže to také řešit tu současnou situaci. Podle mého názoru bychom se neměli eh, bát zde přicházet s novými scénáři pro další rozvoj Evropské unie. Měli bychom hovořit o tom, co je pro a co je proti. Mnoho důkazů máme o tom, že občané chtějí být více slyšet je objektivní pravdou, že národní státy, národní státy zůstávají jakými si garant, garantcemi e, eh, legitimity. Proto e, si myslím, že jediné řešení to patové situace je, vychází z dohody mezi členskými státy, že v tom smyslu, že všechny věci musí být eh, odhlasovány jednohlasně a jednomyslně, ne tedy kvalifikovanou eh, většinou. Jednomyslnost je vždycky obrovsky obtížná eh, docílit, ale proto jsme tady my politici. Kvalifikovaná většina hlasování vede k dalším takovým konfliktům a vede k, k jakési antitézi sama o sobě. Jestliže eh, chceme vyřešit tu patovou situaci v institucích, tak potom eh, eh, to povede k tomu, že další členské státy Evropskou unii opustí. Děkuji. Maria Trintafilu z Řecka. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. V současné době čelíme vůbec té největší eh, uprchlické krizi, největšímu pohybu lidí po druhé světové válce. A Evropská unie na to musí nějakým způsobem reagovat. Eh, je jasné, že Evropská unie nebyla připravena na tuto krizi a také nebyla schopná efektivně reagovat jsme svědky toho, kdy eh, řada eh, členských států je v současné době zadlužena a dluh v současné době je dnes používán v podstatě jako instrument, jak eh, kontrolovat tyto státy, které jsou tak zadlužené. Jsou nám vnucována opatřením, Eh, v rámci paktu stability a přitom tato opatření eh, k ničemu nevedou a vedou k dalším opatřením úsporným a myslím si, že nejvyšší čas, aby se toto všechno změnilo. Je potřeba vytvořit eh, přicházet s novými nápady, které budou vycházet z našich společných hodnot, rovnosti, sociálních práv, sociální soudržnosti a respektu pro rozmanitost potřebujeme eh, jakýsi nový kontrakt, eh, který musí vycházet z významu kolektivních iniciativ, tak aby to tak vnímali i naši občané. Potřebujeme také no, ve rozdělování bohatství potřebujeme se soustředit také na otázky životního prostředí. Je potřeba skončit s těmi eh, opatřeními úspornými, je potřeba skončit se vším, co vede k vytváření pevnosti Evropa Eh, je potřeba posílit eh, solidaritu, ale ani to nestačí. Je potřeba také eh, například se pokusit o nastolení míru na Středním východě a v Syrii. To jsou totiž důvody, proč v současné době je ta uprchlická krize. Musíme zabránit těmto válkám, ve kterých se některé evropské státy dokonce Eh, účastní. Musíme také vyřešit kyperský problém. Již eh, není možné dále přijímat tento status quo, který tam existuje. Existuje celá řada dalších návrhů. Eh, například ten návrh, který se objevil v deklaraci z Aten, Eh, a myslím si, že tyto návrhy by mohly se stát jakýmsi základem pro nové odvážné politiky, které potřebují všichni evropští občané. A to by byl způsob, kterým bychom skutečně mohli získat zpět důvěru našich občanů. Chtěla bych se zmínit o některých těchto politikách. Například ten strategický investiční fond by mohl zdvojnásobit své zdroje, tak abychom mohli bojovat efektivněji s nezaměstnaností v zemích, kde tato představuje obrovský problém. Je potřeba bojovat bojovat například s daňovými úniky, je potřeba bojovat se sociálním dumpingem. A co se týče politiky uprchlické, tady musíme mít eh, komplexní panevropský systém řešení ehm, této situace. Kromě toho eh, eh, musíme prosazovat ty, ta rozhodnutí, která už byla učiněna na evropské úrovni. A kromě toho musíme také bojovat s těmi kořeny, eh, které způsobují nelegální migraci. Je potřeba více spolupracovat eh, se sousedními zeměmi, je potřeba eh, spolupracovat se zeměmi ve středozemí a musíme se také opět soustředit na otázku transparentnosti Eh, v současné eh, době pochopitelně národní parlamenty mají eh, demokratickou legitimitu, ale neměli by to brát jako něco samozřejmého, protože občané pochopitelně se setkávají s, s důsledky těchto věcí v každodenním životě. Víme, že jedno, usna, jedno usnesení, jedno jeden, jedno opatření může vést k posílení naší jednoty, ale také nemusí pan Žulkovský z Polska. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajům a chtěl bych eh, souhlasit eh, s tím, co je obsahem jejich návrhu. Myslím, že bychom všichni si měli uvědomit, že nestačí poslouchat sami sebe, musíme poslouchat také občany. Slyšeli jsme tady dnes různé řečníky, kteří požadovali více integrace. Ale znamená to, že máme lidem říci, že se pletou, protože většina lidí v Polsku nechce více integrace s Evropskou uní. Já si nemyslím, že tak je to jenom v Polsku. Myslím, že v mnoha členských státech je ta situace podobná. Lidé prostě chtějí silnou Evropskou unii, která bude schopná řešit eh, jejich eh, problémy, která bude hájit jejich zájmy, jejich bezpečnost společně s NATO, ale určitě nechtějí aby se dále integrovalo. A to není nic nového. První signál eh, jsme o tom měli už v roce 2005, kdy se konala referenda o Evropské ústavě. Já si myslím, že tehdy evropské elity prostě nechtěli slyšet to, co jim voliči říkali. Občané prostě více integraci nechtějí. A na jedné straně tady máme členské státy, které chtějí více integrace, ale podle mě to lidé nechtějí a já si myslím, že bychom je neměli ignorovat. Nejde to o to, že bychom Evropu nechtěli nebo nechtěli eh, ji společně dále budovat. My ji chceme rozhodně posilovat, ale musí se to odvíjet od zásady svrchovaných národů. Já souhlasím s Elmarem Brokem v tom, že by ty kompetence měly být jasně vymezené a definované. Evropská komise není dokonalá, dělá chyby. podceňuje důležitost eh, národních parlamentů, například eh, eh, té žluté karty a ta směrnice o vysílání pracovníků, to je toho příkladem, ale ve skutečnosti tady jsou jasné legislativní postupy a Evropská komise ta pravidla porušuje. A neřídí se těmi správnými legislativními postupy. Pan Vrok hovořil o smlouvách a také o tom, že v roce 1993 Německý ústavní soud, když se vyjadřoval k Maastrichtské smlouvě, tak prohlásil, že jsou to členské státy, které mají konečné slovo nebo které e, rozhodují o směřování Evropské unie. A závěrem bych chtěl říci, že budování této unie je náročná věc. Je to podobné, jako když eh, vaříte složité recepty. Musíte se postarat o to, aby to nebylo příliš slané nebo příliš kyselé. Nemůžete nám doufat, že něco strčíte do trouby a že to vyjde dobře. Tak, mange tak for ordet og for en spændende. Děkuji. Je to velmi eh, zajímavá debata. Hovoří se tady o budoucnosti, o legitimnosti Evropské unie. Můžeme hovořit o tom, co je možné dělat bezprostředně, co je lepší dělat v dlouhodobém výhledu. A já si myslím, že eh, je to skutečně o tom, že bychom měli brát eh, transparentnost a legitimnost eh, vážně. Že by bylo dobře, aby občané věděli, co evropské instituce dělají. Transparentnost ve všech institucích bychom měli posílit. Já jsem byl trochu překvapen, když pan Monty mluvil o ratifikaci, o tom, že by měla být udělána jinak. Já si myslím, že to je přesně způsob, jakým eh, vznikají konflikty. Mě bychom referenda brát Eh, vážně. Musíme se vzájemně naslouchat. Musíme se poučit z těch problémů, které byly s ratifikací dohody CETA. Víme, že to byl jeden regionální parlament, který se postavil proti komisi a proti uh, radě. Nevypadalo to moc hezky, ale měli bychom to brát vážně. Děkuji. Pan Jonas Gunnarsson jako poslední řečník. Děkuji. Já bych chtěl v první řadě konstatovat, že to, co říkal Elmar Brock, je důležité, je potřeba se dohodnout na tom, co by měla dělat EU a co by měly dělat členské státy. Vidíme, že to zatím nefunguje a v tom vězí ten problém. A také do to, aby členské státy <clears throat> vůči sobě byly solidární. To vlastně způsobuje tu nedůvěru vůči Evropské unii. Nejde jenom o tom, jak eh, ty instituce fungují, když to, i to je důležité. A bylo by dobře, kdyby to fungovalo co nejefektivnějším způsobem, ale ten, to jádro toho problému vězí v tom, že to, na čem se tady kolikrát dohodneme, tak to nefunguje, jako je například migrační krize. To podkopalo důvěru občanů v EU a za to mají eh, zodpovědnost národní parlamenty. A my bychom eh, to se z toho měli poučit a měli bychom změnit ten systém fungování. Bez solidarity eh, se prostě tyto věci řešit nedají. Jde tady o tom, jak se dohodnout mezi sebou. A to bez důvěry není možné a bez solidarity. Bez toho ten systém, ať už bude jakýkoliv fungovat, nemůže. Víme, že národní parlamenty dostaly eh, ty způsoby, jak eh, trvat na subsidiaritě, jak eh, kontrolovat nebo vstupovat do těch eh, procesů, ale možná, že toho, eh, že se to nenaučili parlamenty využívat. Jenom velmi těch mm, málo návrhů je předmětem toho eh, té kontroly subsidiarity ze strany národních parlamentů a přitom to by měl být ten náš příspěvek celému tomu procesu a pokud my to nebudeme brát vážně, tak to fungovat ani nemůže. A tím se vlastně chci obrátit na své kolegy z národních parlamentů, aby to brali vážně, aby se tomu věnovali své úsilí, aby to chápali jako svou povinnost a také chápali jako svou povinnost je potřeba kontrolovat svou vládu. A to, jak jedná v Evropské unii, protože bez toho to prostě fungovat nemůže. Thank you very much. I would like now to... Děkuji. A nyní se obrátím na panelisty a požádám profesora Montyho, o první reakci a potom eh, Mercedes a Elmar. Děkuji, paní předsedkyně. Zmíním jenom jednu věc, eh, což je moje hlavní reakce na tuto rozpravu. Je zřejmé, víme to, že Evropa jako celek je ve vysoce kritické situaci. A Eh, zajímavé, jak eh, řada lidí přisuzuje obrovskou dysfunkčnost Evropy, hlavně Evropské unii. A my samozřejmě zdůrazňujeme význam demokracie a naslouchání lidem. A pokud jsem vzbudil dojem, že na to nedbám, tak bych to chtěl opravit. Ale je to tak, jako bychom veškerou zátěž pramenící z toho, že něco v Evropě nefunguje, přesunuli na úroveň Evropské unie. A já si myslím, že je to do, značný míry, do značné míry náš národní politický systém, který je v krizi, a to krizi legitimity. A podobně jako řada z vás jsem členem Národního parlamentu, já jsem italským senátorem. A všichni máme rádi naši demokracii a chceme být nadále demokratičtí. A neměli bychom zanedbávat skutečnost, že fungování našeho národního politického systému je asi hlavním důvodem, proč Evropská unie v takovém zmatku. Byli jsme e, zvyklí na národní politické systémy, kde se projevovali lídři, kde národní politické systémy jsou stále více ovlivňovány krátkozrakostí a tím, jak dochází k volbě a, vol, a vlády, které přicházejí po volbách, stále více usilují o to, aby byly znovu zvoleny. A vůbec se nedbá dlouho dobého výhledu zaměřujeme se exkluzivně na Čínu, a což není pozitivní pro Evropu, ale platí to i pro Spojené státy. Jsem přesvědčen, že jde o vývoj politického procesu v našich zemích, který je stále více v rozporu s mezinárodní integrací. A bude asi třeba zapomenout na mezinárodní integraci, a uvidíme opět poučení dějin. Bez integrace, bez určité formy integrace, ne obsesivní integrace, ale bez integrace v Evropě prostě je válka. Až tak jednoduché to je. A v minulosti došlo ke snaze členských států a jejich představitelů vybudovat společný evropský dům, což bylo vnímáno jako něco, co je v národním zájmu. A my víme, že už to tak není. A Brexit a to, co udělal premiér Cameron na té nejvyšší úrovni, bylo to, co většina premiérů dělá. Tedy jedna ve svém vlastním, nikoli národním, ale osobním politickém zájmu. Já jsem měl tu čest být členem Evropské rady. A vzhledem k charakteru naší demokracie, které jsou posedlé nejen příštími volbami, protože když jsou volby za rok nebo dva, tak stále je tu průzkum veřejného mínění, což je skutečné, skutečný zájem pro politiky. A máte 28 členů Evropské rady, kteří tvrdí, že rozhodují v zájmu Evropy, ale ve skutečnosti se každý z nich snaží zlepšit své postavení. A skutečnost, že došlo k Brexitu a že pan Cameron já, je mi to líto, já jsem s ním velmi dobré vztahy, že pan Cameron zaplatil tak obrovskou politickou cenu. Nás konečně varuje a varuje ostatní představitelé, aby nebyli tak cyničtí. Ale jsem přesvědčen, že pokud my jako občané ne, se nezměníme a neučiníme odpovědnějším fungování našich politických systémů a našich politických představitelů. Mezinárodní integrace bude stále více nedosažitelná a budeme svědky rozpadu Evropy a uvidíme to, co někteří z vás eh, popsali. Chceme silnou Evropu, ale ne integraci. A to bohužel je prostě nelogičnost. Takže se, si nemysleme, a to je můj osobní názor, já jsem pracoval deset let v Evropské komisi a mám určitou zkušenost v jednom členském státě. Nemysleme si, že kdybychom dokázali, aby Evropská unie byla podobnější našim skvělým národním demokraciím, že by fungovala, protože kořeny té nefunkčnosti, té dysfunkce je v tom, že naše národní demokracie už nejsou schopny držet proces integrace, což je jediná alternativa válce. A je mi líto, pokud jsem byl trochu otevřený občas takovou otevřenost potřebujeme. Mercedes a Elmar, chcete také zareagovat, prosím? Kdo chce začít? Mercedes mi řekla, že mám začít. Zuerst. Nejprve. Tato krize tak za demokracie legitimnosti není jenom evropská krize, je to také krize ve členských státech. Takže bych byl rád, kdybyste to nepřisuzovali jenom EU, to je moc levné. Když se podíváme na situaci v Británii a to, že například teď sněmovna, dolní sněmovna nemůže ani eh, hlasovat o článku 50, to eh, nejsou všechno jenom evropské věci. Nepodsouvejte Evropě že způsobila e, tuto krizi. To je i ten postfaktický populismus, který za to může. Za druhé, kompetence mají členské státy, národní státy. To jsou nositelé a iniciátoři evropského sjednocení. Teď ty kompetence svěřují a mohou je také odebrat. Kompetence Evropské unie se nevznikly tak, že by si Evropská unie vzala, ale byly jí dány členskými státy. A ve zprávě Breso Brok také nežádáme žádné nové kompetence. Ostatně bych panu Kešovi eh, řekl, že by nám v tom měl nechat volnou ruku v tom, jak se to tady chceme eh, zařídit, stejně tak, jako oni by si to měli v Británii uspořádat sami po Brexitu. To je také potřeba říct jasně. A když se podíváme na britskou vládu, tak ta před Brexitem nechala vypracovat studii o tom, jaké kompetence by se měly převést zpátky. A to závěr té studie byl, že žádné. I v Německu něco takového, vzniklo taková studie. Zase ten výsledek byl nula. Není to ani otázka kompetencí, ale spíše toho, jak jsou ty kompetence vnímány. O tom můžeme různě argumentovat, můžeme se různě dohadovat, ale to je potom úplně jiná úroveň. Jsem zatím neslyšel žádný konkrétní návrh o tom, jaká konkrétní kompetence by se měla vrátit zpátky na národní úroveň. Nikdo mi nebyl schopný nic takového navrhnout. Takže tady spíše mluvíme o tom, jak to různě lidé vnímají. Pokud chtějí, aby se nějaké kompetence vrátily, tak eh, prosím také vybavte Evropskou unii těmi patřičnými nástroji. Eh, maďarský kolega eh, říkal, že by měly být, že by komise, parlament a rada měly eh, řešit například tu zásadu Safe Country of Origin. To už přece komise dávno navrhla, a, a, ale členské státy to odmítly, bych v tom seznamu mohl pokračovat dlouhou dobu, nebo když v Polsku hovoří o bezpečnosti. Když bychom chtěli zajistit bezpečnost, tak také musíme e, proto mít nějaké nástroje. O tom se teď diskutuje v rámci toho bratislavského procesu tom, že by Evropská unie proto měla mít lepší nástroje, struktury a tak dále. Pokud české státy chtějí dát 200 miliard na obranu, tak eh, tím vlastně eh, eh, máme dvojnásobné výdaje, než má Rusko. Hm, možná máme i více vojáků, než mají Spojené státy, ale ten výsledek je mizivý. dáváme 200 miliard euro a přitom je to nesmyslné, protože máme nedostatek eh, eh, spolupráce. Například u výzbroje to také. A pokud se to nezmění, tak nemůžeme zajistit bezpečnost. Takže o tom bychom tady měli mluvit. V těch příkladech bych mohl pokračovat dlouho. A Maria Monte to ví líp než já, protože Eh, byl tehdy v komisi a byl potom i předsedou italské vlády. Kdybychom eh, v roce 2008 měli ty nástroje, které máme dnes, tak by se ty věci nestaly. Ale tehdy je prostě Evropská unie neměla. Nejde tady o více kompetencí, ale spíše o to, abychom měli lepší Evropu, better Europe než more Europe. Myslím si, že je možné neustále kritizovat, obvinovat z něčeho Evropskou unii, ale přitom jí nedávat ty nástroje, aby ty věci mohla řešit. To si myslím, že je minimální požadavek nějaké intelektuální čistoty nebo upřímnosti. I ten příklad z Danska se toho týká. Ten, ten krok Valonska nebyl namířený proti komisi, ale spíše byl namířen proti té většině Belgie, proti těm 27 parlamentům českých států. O to tam tehdy šlo. Byl to postoj proti té národní vládě a proti eh, eh, belgické. A ty problémy Evropská unie řešit nemůže. Když říkáme, že by měla jednot Evropa, protože to někdo z nás v tomto globálním světě nezvládne lépe, eh, tak bychom také Evropské unii měli dát potřebné nástroje, aby něco takového dělat mohla. Víme, že musíme proto mít rozhodující struktury, rozhodovací struktury. Přece asi nemůžeme očekávat, že Lucembursko nebo Malta si budou vyjednávat vlastní bilaterální obchodní dohody s Čínou. Tak to ostatně platí i pro Británii. Když ještě uvidíte, jak bude těžké vyjednat obchodní dohodu se Spojenými státy. Myslím, že tam budete mít minimální vliv. Můžete mít velká očekávání, ale určitě nebudete na, rovném, na rovné úrovni. Otázka subsidiarity a solidarity, to je největší úkol, největší zodpovědnost na všech úrovních politiky a je potřeba se k tomu odvážit. My jsme si uvědomit, že kromě regulace musí v Evropské unii fungovat také solidarita. A víme, že to je těžké, že víme, že chudé země mají jiné priority než bohaté země, že velké země mají jiné priority než uh, malé země. A proto je potřeba hledat smysluplné kompromisy. A stejně tak to platí i pro ty žluté karty, to je sama o sobě dobrá věc. Já sám jako uh, někdejší uh, člen té, tehdejší konference jsem nad, si vždycky myslel, že to je dobrý systém, že když se tady sejde dostatečný počet národních parlamentů, tak by eh, buď rada nebo komise měly eh, skončit to projednávání, nebo ty návrhy změnit, aby reflektovali to, že eh, byla mm, učiněna tato výhrada, výhrada k subsidiaritě. A ta, ten původní předpoklad byl, že ty, ten příspěvek nebo ten komentář národních parlamentů eh, zlepší tu legislativu, když se to zohlední. Ale tu věc samotnou, nebo tu revizi samotnou potom musí udělat komise sama. A já si myslím, že by to fungovat mohlo, když budeme hovořit o tom, že ty eh, kompetence budou jasnější a že to bude všechno podloženo demokratickou legitimností a že to bude fungovat efektivněji. A když se hovoří o radě a jak se má rozhodovat na radě, tak to je zásadní věc, protože jde o to, aby národní vlády se nemohly vyprostit z té své vlastní zodpovědnosti vůči občanům za to, co eh, schvalují, co rozhodují. Eh, obvinovat eh, z něčeho komise je špatné, protože komise sama nemůže přijímat vůbec žádné zákony. O tom rozhodují parlamenty a vlády, které vzešly z národních parlamentů. A také eh, bychom to neměli umožňovat, aby to jednání tam probíhalo s zavřenými dveřmi. Pokud víme, jak potom se to odráží Eh, na veřejnosti, nebo jak je možné o tom hovořit. A neměli bychom se držet těch, toho vnímání s vámi subjektivního o tom, eh, co Evropa je nebo není. A proto bych vás poprosil také v zájmu stability a demokracie v našich členských státech, tak aby jsme eh, skutečně zastupovali zájmy našich eh, občanů, protože to je to hlavní. A potom bychom měli být schopni o tom otevřeně hovořit. Děkuji vám. Thank you, Mercedes. Grazie, Děkuji. Já jsem pečlivě naslouchala tomu, co zde zaznělo. A zejména Eh, německý filozof Habermas nedávno řekl, že buď bude Evropa schopna zůstat jednotná, anebo opustí dějiny a budoucnost světa. To řekl Habermas. A myslím, že Británie se takto rozhodla. Rozhodlo se opustit dějiny s velkým D. A my musíme čelit naší odpovědnosti. Evropa nesmí opustit dějiny. A naší odpovědností je zajistit, aby Evropa neopustila dějiny, ale naopak, aby si zachovala svou legitimitu v rámci náročné, dlouhé práce, která nyní trvá již více než 50 let. V návaznosti na to, co řekl pan Brok, chci připomenout, že v dějinách všech demokracií je jediný způsob, jak zaručit dodržení vůle občanů. My nejsme kvázi federální unii. To není, co předpokládá smlouva. Jsme unii, která musí rozhodovat a která musí respektovat většinu občanů a většinu členských států. To je metoda, kterou prosazují smlouvy. Většina občanů, to zajišťuje Evropský parlament na základě klesající proporcionality a většinu států, to je hlasování kvalifikovanou většinou v radě. A Unie, která má schvalovat řadu rozhodnutí, a tady jsme při, připomněli pravomoci, jak říkal pan Brok, pravomoci byly přeneseny parlamentní a referendní ratifikací na všechny možné úrovně. Došlo k přenosu pravomocí. A ty pravomocí musí být vykonávány, protože pokud tuto pravomoc neuplatňujeme v příslušných eh, lhutách a v příslušné kvalitě, tak tak to vlastně podrýváme Evropskou unii a znemožňujeme její fungování. Odvedli jsme dobrou práci, ale bohužel jsme neměli dost času. Zejména pan Frohovštát nebyl přítomen. V tomto balíčku jsou návrhy změn, abychom zlepšili naši práci, ale naše návrhy vycházejí ze zásady, že vy jako poslanci a my europoslanci, vy jste v minulosti ratifikovali přenos pravomocí na evropskou úroveň ale problém je, že tyto pravomoci nejsou vykonávány transparentně. Jednomyslnost není demokracie. Jednomyslnost znamená zablokovanost. To není demokracie. Je třeba, abychom mohli fungovat, i když smlouvy předpokládají kvalifikovanou většinu. Ale tradice byla většina. Jednomyslnost. A to nerespektuje vůli evropských občanů. Musíme jít ku předu, musíme jít ku předu všichni společně a tím spíše je to v zájmu nejmenších zemí, které by nejenže by opustili dějiny, ale nakonec by se ocitli ve velmi těžkých ekonomických podmínkách. Pro některé z vás, někteří z vás vstoupili do Evropské unie v tragickém stavu a díky účasti na evropském rozvoji naše země využili a využili situace a načerpali mnoho výhod, takže nezapomínejme, odkud přicházíme. Není to jenom argument eh, trhu, ale celá řada norem nám umožnila, abychom se stali ekonomickou velmocí, kterou jsme není. Musíme jít ku předu. Musíme pokračovat na této cestě a samozřejmě dodržovat pravomoci členských států, ale také Evropské unie. A nic se neodehrálo, pan Monty to připomněl. Nic se neodehrálo tak, že by se porušovaly pravomoci členských států. Členské státy skrze radu se vždy podílely na rozhodování. Já vám připomínám, v této zprávě, že tento rozhodovací proces vás musí zahrnovat. A vy se do toho musíte také zapojovat. Nemus, nesmíte hořekovat a musíte žádat vaše vlády, aby vám vydali počet z toho, co dělají. Udělit jim mandát, který je přesný, konkrétní. Někteří tak postupují, vystavují svým vládám v radě velmi přesný mandát a jiní, jiní jenom protestují proti Evropské unii, ale nikoli proti vlastní vládě, která nedodržela mandát, který nedostala. Takže si můžete stěžovat. No prosím vás, kromě politických eh, postojů bych vás žádala, abyste si připomněli, že když hovoříme o institucích, občané na ulici demonstrují a mají pravdu, protože existuje kriza, my jsme ekonomicko french krizi ještě nevyřešili, ale nezapomínejme, a to je institucionální záležitost, nikoli politická. Když zdokonalujeme instituce a díky nástrojům, které máme ve slově, je možné učinit transparentnější, čitelnější a viditelnější pro Evropu tyto evropské rozhodovací procesy. A také vidíme, že tím, že zlepšíme vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a národní parlamenty a zástupci vlád, jsme schopni učinit tento mechanismus efektivnější, který, jak, že uvnitř členských států jsou navíc ještě regiony, které mají legislativní pravomoci, případně zde máte spolkové země, tak to vše musí být eh, na, nazíráno čistě institucionálně, aby se dostavil kýžený účinek. A to jsou institucionální reformy, které mají své dopady jak říkají angličani, je třeba, aby to mělo výsledek, aby to aby se dosáhlo výsledku. Takže ty výsledky musí být eh, hmatatelné. Budeme přemýšlet na základě dokumentů, které jsme vám předložili a ty dokumenty, které vám byly zaslány, vám umožní lépe působit ve vašich parlamentech, aby při té vzestupné fázi jste mohli zasáhnout a také, abyste také mohli zakročit ve fázi transpozice. Myslím na země eurozóny při evropském semestru. Vaše přispění je cené a je třeba, aby evropský semestr fungoval lépe. Zejména tím, že se zlepší vazby mezi vámi a námi. A dostaví se výsledky, které se všichni přejeme. Takže vám chci poděkovat za tuto rozpravu a chci vás všechny vyzvat, abyste přemýšleli o těchto aspektech. Víte, fungování institucí je důležité. Také vzhledem k politickým zřetelům, a to někteří z vás připomněli, ale ve smlouvách existují pravidla pro postup ku předu, který by byl diferencovaný pro ti, kteří chtějí směřovat k větší integraci, tak mají možnost podle platných smluv. A ti, kteří se na tom nechtějí podílet, tak také mohou stále v rámci platných smluv. Takže smlouva v současné podobě umožňuje vystoupit z Evropské unie. Pokud se někdo domnívá, že je to nesnesitelné zůstávat v evropské rodině. Děkuji. Já musím přestat, protože mě dochází hlas. Elmar ještě požádal o slovo. Ja, herzlichen Dank. Děkuji, jenom velmi stručně, protože to tady nebylo řečeno. Kvalifikován, rozhodování kvalifickou většinou je důležité v systému, kde je 28 členů. Myslím, eh, že je možné na vnitřním trhu eh, zachovat eh, na principu jednomyslnosti. Evropská unie funguje dobře s tím kvalifikovaným rozhodováním kvalifikovanou většinou. I u smluv a druhá věc, suverenita. Členské státy jsou nositeli té suverenity, ale když se kompetence přesunují, pře, přenášejí, tak eh, potom jde o sdílenou eh, svrchovanost. A to musí i ty postupy uznávat a reflektovat. Eh, nemůže to znamenat, že pokud nemůžu rozhodovat svrchovaně, tak už s tím nemám nic společného. Potom by také jsme nemohli mít Evropský soud. Pokud eh, někdo bude trvat na svrchovaném rozhodování o kompetence, kterou odezdal, tak to prostě není možné. I když to někdy z Budapešti a z Varšavy tak slyšíme. Děkuji. Thank you very much. I, I would like... Děkuji. Já bych teď ráda um, uzavřela tuto diskusi tím, že se vyjádřím eh, k některým těm otázkám, které tady byly zmíněny. Chtěla bych se eh, vrátit k občanům a jejich vlastně roli v tom všem. E, po dobu posledních několika let nebo dokonce desetiletí evropské integrace e, evrop e, se jsme se zabývali otázkami, jako je například, jsou, jaká jsou očekávání občanů vůči integraci. A to jsou všechno věci, které se mění a které se změnily skutečně dramaticky poslední dobou. A e, otázka teď je, jak můžeme využít ten prostor, který máme v tom právním rámci, proto, abychom e, skutečně byli schopni přizpůsobit Evropskou unii na tyto všechny změny. Ale e, na tento proces se musíme dívat také ještě z jiného úhlu. Politické instituce nebo veřejné instituce nejen na evropské úrovni, ale také na národní úrovni po celá tato eh, desetiletí eh, vlastně pokulhávala eh, co se týče reakce a reakce schopnosti na očekávání občanů. To v současné době se projevuje hlavně u mladé generace, kteří mezi nás přicházejí a kteří hovoří často, že tyto věci jsou zastaralé, Eh, někteří eh, hovoří o tom, že vlastně evropské instituce jsou jakýmsi establishmentem, jinými slovy, je potřeba se také nějakým způsobem zabývat tímto vnímáním. To eh, do určité míry platí i o národních institucích. Vůbec nejlepší příklad je to, že na evropské úrovni a také na národních úrovních ne, nenacházíme v současné době efektivní narrativum, eh, eh, které by reagovalo na to, co říkají populisté. Proto si myslím, že je eh, obrovská potřeba nějakým způsobem se přizpůsobit všem těmto novým věcem. V Evropském parlamentu během posledních několika let jsme s, e, šli hlavně eh, cestou řešení, která jsou důležitá pro občany, eh, například to jsou ty výbory, které se zabývají daňovými úniky, otázkou rovnoprávnosti hodně eh, pozornosti věnové také otázce boje s korupcí, možnosti zúčastnit se na rozhodování o důležitých věcech, čili e, e, to jsou věci, kterým evropské instituce věnují pozornost. A já si e, myslím, že něco takového se asi neprojevuje tolik na národní úrovni. Je potřeba se v těmto otázkám všem věnovat společně. Když se na to podíváme z tohoto úhlu, tak vlastně také si uvědomujeme, že zde existuje obrovská poptávka po více spolurozhodování rozhodování Eh, George Shepard eh, vypracoval eh, zprávu a řekl v ní, že Evropská komise vlastně udělala chybu, když nereagovala rychle na iniciativy občanské, kdy skutečně miliony lidí se podepsali pod výzvu, aby Evropská komise se zabývala některými věcmi, které jsou pro občany důležité. Také si myslím, že jsme eh, neudělali dost pro to, abychom využili eh, efektivnějším způsobem inter, internet, tak aby vlastně naše komunikace mohla být více interaktivní. I eh, v této oblasti se snažíme udělat určité věci tak, aby evropská demokracie byla funkční, ale kromě toho, aby také to byla demokracie, o které můžeme hovořit jako elektrické demokracie. Hodně jsme hovořili také o e, těchto otázkách, ale přitom jsme nevytvořili dostatečné mechanismy jak na národní, tak, mezi, tak, na, tak evropské úrovni, takže zde skutečně se ukazuje potřeba tyto věci změnit. Je potřeba měnit také e, pracovní metody e, v evropských institucích. Eh, dále vidíme také potřebu soustředit se, o tom hovořil ostatně Manio Monti i kolega Vitorini. Je potřeba se více soustředit na eh, volbu eh, konkrétních politik, které by měly lépe reagovat na právě tyto pocity strachu a frustrace. Jinými slovy, musíme vytvořit taková řešení, Eh, která budou znamenat, že naše instituce budou více eh, schopny reagovat na to, čemu říkáme ty černé labutě, které by mohly vést k vytvoření dalších krizí. Na závěr bych chtěla ehm, eh, říct něco o smlouvách, protože myslím si, že ti z nás, kteří hovoří o tom, jak je důležité se zamyslet i nad možností nové smlouvy, tak my se domníváme, že skutečně ta současná smlouva je e, zastarala a neumožňuje vytvořit jakousi otevřenější Evropskou unii pro občany. Ty současné smlouvy skutečně nám neumožňují e, větší účast na různých procesech, nedávají také záruky občanům Eh, v tom smyslu, že by měli mít také vliv na, tyto, na tato rozhodnutí. Eh, občané mají nadále pocit, že je neposloucháme a proto je potřeba se na tyto smlouvy dívat také z tohoto pohledu a sice jestli umožňují skutečně přístup jednotlivcům nebo občanským společnostem a jestli v nich vytvářejí pocit, že se mohou účastnit těchto procesů. Myslím si, že je potřeba, abychom se zamysleli nad těmito věcmi, je potřeba, abychom vypracovali jakousi vizi a e, myslím si, že v současné době musíme být jak pragmatičtí, tak také uvažovat o těchto vizích a musíme se dohodnout a proto také děláme takovéto schůze, musíme se Eh, shodnout na tom, jakou cestou se chceme společně vydat a kromě toho se musíme skutečně zavázat, že budeme chránit tento směr, tuto cestu, na které se shodneme. Protože eh, chtěla bych varovat, že pokud to neuděláme všichni, ať už 28 nebo 27 členských států, tak bude velice málo lidí, kteří budou takto schopni uvažovat. Jinými slovy, jestliže se na tom nedohodneme, tak existuje skutečně nebezpečí od rozdělené Evropy nebo dvourychlostní Evropy a to skutečně není v našem zájmu. E, tím bych chtěla ukončit. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mezi nás přijeli a přišli. Již jsme ráno zde řekli, že bylo, bylo dobré, kdybychom se opět e, e sešli nad tou implementační zprávou, která se bude Eh, zabývat otázkou, jakým způsobem jsou implementovány ty současné eh, smlouvy, jakým způsobem eh, v tom hrají roli národní parlamenty a to všechno by mělo nám umožnit více využívat toho potenciálu, který nám dávají k dispozici, to znamená ještě jít za hranici toho, Eh, eh, dialogu, čili já eh, se těším, že od vás ještě uslyšíme. Chtěla bych vás kromě toho ujistit, že všichni kolegové jsou velice otevření, kdykoliv jsou ochotni o těchto věcech s vámi hovořit, tak aby měli přímý dopad na to, jakým způsobem tyto diskuse dále probíhají. Eh, a také všichni kolegové ve výboru AFKO jsou velice ochotní, velice otevření všem těmto eh, věcem. Chtěla bych vám ještě jednou popřát příjemný večer v Bruselu a pokud jedete domů, tak eh, šťastnou cestu domů. Teď tedy končíme tento, toto společné zasedání s národními parlamenty, ale budeme pokračovat v naší schůzi výboru AFKO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

Vážení kolegové, takže budeme pokračovat. Možná si vzpomínáte, že jsme již dopoledne začali eh, hovořit o eh, stanovisku eh, k tomu systému zajištění vkladů. Já jsem představila tu zprávu Eh, další věc, o které bychom měli teď eh, ke které bychom se měli vrátit, je eh, vyslechnout si stínové zpravodajce. Nejprve to tedy bude Mercedes a potom já vám řeknu něco o tom harmonogramu. Mercedes, máte slovo. Paní předsedkyně, myslím si, že všichni jsme už trošičku unavení. Eh, že už asi nejsme schopni teď se soustředit na takto velice složitou eh, záležitost. V zásadě si myslím, že ta zpráva eh, se vyvíjí správným směrem věci se zdají eh, být v pořádku. Já vlastně nemám žádné připomínky k tomu. Ty eh, body, které vy jste eh, navrhla, nejsou vlastně nějak kontroverzní. Jen jsem si kladla otázku, jestli nám něco neuniklo, jestli přece jenom něco tam nechybí. Pokud by tak tomu tak bylo, tak eh, potom bychom možná mohli ještě předložit nějaké pozměňovací návrhy. A to je asi všechno. Eh, myslím, že to, co vy jste předložila, skutečně eh, nás naplňuje uspokojením. Ehm, zatím jsme se do toho nějak neměli možnost zakousnout pořádně, ale Každopádně eh, ten návrh probereme ještě. Eh, v tom textu jsou eh, určité konkrétní věci týkající se jednotlivých zemí, které vstupují do tohoto systému, což je důležité pro to, aby proběhla plynule ta přechodná doba, čili to je snad v pořádku a mm, snad stačí říct ještě, že je potřeba o těch věcech dále uvažovat. Děkuji. Vzhledem k tomu, že tady žádný jiný stínový zpravodaj není, tak já bych se chtěla pouze obrátit na stínové zpravodajce, až budou předkládat ty poznávací návrhy, tak je potřeba, aby vycházeli z toho, jaké máme vlastně pravomoci my v AVKu. 7. září, říká paní předsedkyně, 6. září je termín pro podávání Potom 30. ledna by se o tom mělo eh, hlasovat. Pokud tedy nedojde k nějaké eh, radikální změně eh, ze strany výboru EKON, potom možná bychom museli tento harmonogram změnit, ale takto tedy to vypadá teď. Já teď tedy uzavírám diskusi k tomuto bodu. Teď pojďme k tomu poslednímu bodu. Toto je věc eh, také eh, eh, důležitá. Ten kolega ještě se nevrátil. Ne, vy jste tady už, pardon, tak měla bych si asi sundat brýle, takže bod sedm je návrh, pozměňovací návrhu týkajícího se mezinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, radou a komisí týkající se e, rozpočtové disciplíny ve spolupráci ve, ve vztahu k e, rozpočtovým záležitostem a otázce správného finančního řízení. E, jinými slovy, jedná se o jednání a vytvoření já nevím, říká paní předsedkyně, Eh, eh, ano, to je ten systém řešení problémů. Eh, možná, že vám dám nejdřív slovo, vy nám to vysvětlíte a pak si myslím, že bychom měli asi odložit diskusi k tomuto bodu, ale rozhodneme se až po tom, co vy nám řeknete. Máte slovo. Děkuji. Já jsem z DG rozpočet komise. Chtěl bych vám pouze připomenout, že ten návrh změnit nebo novelizovat tuto, eh, tuto dohodu. Souvisí také s tím víceletým finančním eh, rámcem. Eh, jedná se o vytvoření rezervy pro krizi. V současné době tedy jsme dosáhli politické dohody. Ta rezerva pro evropské krize není součástí eh, toho celkové, té celkové dohody ze strany eh, rady, eh, našli jiné způsoby, jak mohou zlepšit ten mechanismus flexibility, což znamená, že vlastně ta změna této dohody se zdá být nenutnou. To vyplývá z toho legislativního balíčku a také z toho nařízení o víceletém finančním rámci. E, takže teď jde jenom o to tyto věci převést do toho e, právního textu, e, protože z tohoto pohledu by ta změna byla vlastně zastarala. Takže to si myslím, že naprosto jasné. Já nechci ještě končit, protože Eh, eh, tady ještě existuje mikro eh, šance, že by se ty věci mohly změnit, ale myslím si, že v současné době to vypadá tak, že k žádné revizi nedojde, k žádné změně v této dohodě nedojde, takže zřejmě se to všechno uzavře tímto způsobem a náš výbor k tomu Eh, udělám eh, své rozhodnutí, spolupracujeme na tom s komisí, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Já nemám nic do různého. Eh, další schůze výboru. Ne, to, tady proto není žádná podstata. Ne, ne, ne. Takže poslední bod je informace o dalších schůzích. První bude 5. to je normální schůze, a potom 8. prosince, což je mimořádná schůze. Obě tyto schůze se budou konat v Bruselu. 8. Eh, potom budeme hlasovat o těch dvou zprávách, takže bude velice důležité, abyste tam byli. A také máme tady návrh, který myslím, že již byl zaslán koordinátorům Eh, jsou tady dva koordinátoři, takže mohli bychom si udělat schůzi koordinátorů v pondělí ve dvě hodiny. Eh, eh, pondělí je, pondělí je pátého ve tři hodiny, takže buď dříve nebo potom. Já si myslím, že budu přistávat až ve dvě. Vy nemáte soukromé letadlo? No, děláme všechno, eh, co je v mých silách, ale vzhledem k tomu skandálu s helikoptérami, radši nebudu o tom veřejně hovořit. Eh, E, takže radši byste to e, setkání měl až po tom našem odpoledním, po té schůzi. Ano, já bych tomu dával přednost. E, já mám ve dvě hodiny jinou schůzi. Je to taková ta diskuse, která bude probíhat přes oběd, ale někdy je těžké přesně určit, kolik to bude končit. Takže radši bych to také měla až po té naší schůzi odpolední. Takže se sejdeme eh, eh, s koordinátory v půl sedmé v pondělí, ano? Ano, pátého v půl sedmé po eh, naší odpolední schůzi. Takže teď končím. Děkuji všem. Thank you, translators, interpreters and everybody. Thank you. Go, go, go.